liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Ausschusssitzung wieder auf. Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání našeho výboru a začneme hned s bodem číslo 9 našeho pořadu jednání. Eh, slyšíte dobře tlumočení? A nyní bod pořadu jednání 9 Eh, jedná se o eh, studii eh, jméno je zaměstnanost zemědělství v EU, současné výzvy a vyhlídky do budoucna. Tato studie byla vyžádána výborem AGRI, zadána a řízena tematickou sekci B a vystoupení bude ze strany Ambre Mokorp a Bernd Schu, který je z Rakouského institutu pro územní plánování. A jedná se o ústav, eh, který je součástí eh, univerzity Red on Red Consulting ze Španělska a také Univerzita Tuska z Itálie. Eh, pokud jsem to takto dobře odprezentoval a nyní vám dám hned slovo, abyste představili eh, tuto studii a už můžete se rozhodnout, jak budete vystupovat. Prosím. For having us here. Eh, děkuji vám. Eh, já budu hovořit anglicky, jsem Rakušan. Pokusím se to tedy zjednodušit. Když budu hovořit anglicky, jsem velmi rád, že zde mohu tuto studii odprezentovat a chtěl bych vám poděkovat za eh, podporu Evropskému parlamentu, především za to, že jste si vyžádali tuto studii a hned eh, začnu. Jak řekl pan předseda, jsme součástí konzorcia a já vám stručně ukáži, na co se soustředíme. Projdu tedy studii, eh, cíl, oblast studie, potom hlavní tendence, pracovní síla a potom zajdu více do podrobností, pokud je o e, klíčové e, drivery, potom jakým výzvám e, čelíme v zemědělství a potom jaké strategie jsou součástí SZP, dopad společné zemědělské politiky. Cílem této studie bylo a my jsme to rádi udělali, zanalizovat eh, eh, současné vzorce, pokud jde o zaměstnanost v zemědělství, což je velmi velký úkol. Asi všichni máme eh, představu o tom, jak to vypadá se zaměstnaností v zemědělství, že stále čeká, klesá počet zaměstnaných a je stále nižší počet farmářů. A potom, co bylo důležité, byly ty hnací síly, ty faktory, proč se toto děje a jaké vzorce existují v Evropě. Potom budeme diskutovat o budoucím vývoji. To vám potom představím oblast na kterou jsme se zaměřili, byla analýza napříč EU, pokud je o pracovní sílu zemědělství, což celá jistě není jednoduché, protože existují velké rozdíly v jednotlivých členských státech. Členské státy se navzájem liší, pokud jde o e, sociální legislativu a jak všichni víte, není to úplně ne- nejharmonizovanější oblast e, v EU. A Eh, pokud jde o eh, mm, takovouto širokou oblast, eh, tak potom, jak fungují ty metody, tak revize literatury, potom statistika a zmapování. A kromě toho jsme pochopení, roz, jsme se snažili zlepšit tím, že jsme si vlastně to rozdělili do osmi regionů a udělali případové studie. Eh, dobrý den, všechny vás eh, zdravím. Já bych chtěla pohovořit o hlavních eh, tendencích a charakteristikách EU e pokud jde o pracovní sílu zemědělství, především se jedná o to, že klesá počet zemědělců. Vidíte to na obrazovce, tento počet zemědělců po dobu mnoha let klesá od roku 2003. Zaznamenali jsme 30% eh, pokles. Pokud je o eh, pracovní sílu, především eh, se to týká starších farmářů a rodinných příslušníků a do menší míry těch, kteří jsou mimo rodinu. Pokud jde o e, celou Evropu, tak e, vidíte vlevo na národní úrovni všechny země, které jsou žlutě, červeně či oranžově. E, tam došlo v posledních letech k poklesu počtu farmářů. Máme určité výjimky. Největší nárůst je na Maltě. Tam došlo k 9% nárůstu 2010 až 2016, to tom období. A potom eh, vpravo to vidíte rozdělené do regionů a vidíte, že ve většině regionů pošlo k poklesu počtu farmářů a v některých regionech došlo dokonce k 60% poklesu Výjimka je třeba Korzika eh, ne, eh, v porovnání s Francií, potom Alentero, eh, což je mm, rozdíl oproti Portugalsku ostatnímu a Wales oproti Spojenému království. Pokud jde o strukturální vzorce, to je konsolidace farmářského odvětví vidíte, že se snížil počet malých eh, farem. Vlevo vidíte malé farmy 2 až 10 hektarů a vpravo tam vidíme nárůst u větších eh, farem, to znamená farmy, které mají více než 100 hektarů. Eh, pokud jde o farmářský model, rodinný farmářský model, to znamená eh, tři eh, čtvrtiny eh, pracovníků zemědělství jsou rodi, rodinní příslušníci a potom tam máme také čísla, pokud jde o sezónní pracovníky. Vpravo vidíte význam eh, rodinných eh, mm, pracovníků. Vidíte třeba Rumunsko, eh, Bulharsko, tam je to více než 80 Irsko, severní Portugalsko, severní Španělsko, tak více než 80 zemědělců jsou vlastně součástí jedné rodiny. Sezónní pracovníci Tady nemáme žádné jasné eh, vzorce, není to rozdělené eh, mezi světovými stranami. Vidíte tady sezónní pracovníky Německo, Nizozemsko, Belgie a je to tedy napříč celou EU. A pokud jde o tyto vzorce, eh, které jsme popsali, co je klíčovou hnací silou těchto změn a této situace, pokud jde o pracovní sílu v zemědělství napříč EU. Nejdříve technologický pokrok. Ve většině případů eh, se snižuje poměr pracovní síly ve srovnání s mechanizací a zároveň se jedná o to, že e, ta pracovní síla je vysoce kvalifikovaná. A potom e, ten rozdíl, co se týče atraktivity, pokud je o primární e, sektor a terciární sektor, tedy se službami a potom městské oblasti a venkovské oblasti. Proč? Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky jsou složitější, navíc jsou tam nižší příjmy a také v některých případech eh, dochází eh, k transformaci v členských státech. Eh, jedná se také o členské státy, které přistoupily během posledních 15 let, tak během ty země, o které se rozšířila EU, tak tam vidíme, že se rozvíjel terciární sektor a tím pádem se snížil počet zaměstnaných v zemědělství. A ten poslední faktor je také věk a vzdělání. Zjištění nám ukázala a statistika, že lidé, kteří eh, mají vysokoškolské vzdělání, tak si práci hledají spíše v jiných odvětvích. A pokud je o tyto vzorce a tyto hnací síly, tak eh, jaké jsou hlavní eh, výzvy pro farmáře v Evropě? konkrétně pro farmáře. Intenzifikace, mechanizace a inovace, to může být problém pro mnohé farmy a farmáře. Za prvé existuje mezera mezi výzkumem a praxí. Eh, pokud je o inovace v zemědělství, tak to se vždy nedostane přímo do farem a je to ještě komplikovanější pro malé zemědělské podniky, protože nemají schopnost eh, používat tyto inovace a být konkurenceschopné v globálním měřítku. Na mapě vidíte eh, poměr eh, zemědělců, kteří mají nějaké zemědělské odborné znalosti. Vidíte Německo, Itálie, tak eh, většina eh, zemědělců má zemědělské vzdělání, v Itálii je to více než 90 eh, ale na okraji Evropy většina zemědělců se spoléhá pouze na praktické znalosti a tím pádem digitální inovace jsou o to komplikovanější. Další výzvou je atraktivita porovnání změdělství a jiná ekonomická odvětví. Vysoká pracovní intenzita, pracovní podmínky, eh, sezónnost a potom nižší příjmy, nižší důchody, což je eh, věc, která je eh, komplikovaná pro malé farmy. A samozřejmě toto vede k těmto rozdílům, co se týče o atraktivitu. A pokud jde o otázku sezónnosti, eh, v případě sklizní, tak zde se farmy eh, více spolehají na eh, migranty, a což je samozřejmě problém, pokud jde o pracovní podmínky těchto migrantů a jejich integrace do venkovských oblastí. A ten poslední problém, který chci zmínit, ta poslední výzva, je je asi eh, věc, která je společná všem během eh, posledních eh, desetiletí a to je generační obměna se dvou důvodů, protože máme nižší míru přechodu z jedné generace na druhou a potom Otázka nižších příjmů vlastně vede k tomu, že farmáři nejsou tak ochotní předat otěže další generaci. A potom je tady otázka také vlastnictví půdy, čím se to vše komplikuje. Zároveň, jak už jsem řekla, máme tedy nižší příjmy a málo pracovních eh, příležitostí na venkově, jich je tedy méně než ve městě. Potom obtížný přístup eh, k úvěrům, především pro ty nově příchozí pro mladé lidi a potom také omezená dostupnost eh, či a přístup k veřejným službám na venkově. Všechny tyto faktory vedou k tomu, že mladí lidé eh, odcházejí z venkovských oblastí a opouští zemědělství. Když se podíváte vpravo na slajdu, je červená linie a modrá linie. Obě linie klesají. Eh, nejdříve vidíte počet farmářů, Eh, eh, to znamená farmáři 65 až více, to je červená linie. A modrá linie, to jsou zemědělské podniky, eh, které jsou vedeny mladými farmáři 35 a méně. Červená linie se stabilizovala, ale jinak ten poměr se zmenšuje. V roce 2005 bylo 22 farem na 100 farem, 22 farem, mladí lidé 100 farem starší. A, a nyní máme 65 farem, které jsou v rukách mladých a 100 farem, které jsou v rukách starších změdělců. Jako reakce na tyto výzvy a nižší atraktivita zemědělského sektoru. Eh, eh, jak toto řeší samotní farmáři? Především se jedná o diverzifikaci zdrojů e, příjmů Hm, tedy eh, eh, různé aktivity a také farmy se věnují jiným aktivitám. Proč? Aby se zvýšily eh, příjmy, ale také, aby příjmy byly stabilnější a zároveň, aby se tyto příjmy zvýšily. Pro aktivita je docela rozšířena. V roce 2013 40 procent farm, farem se zabývalo i jinými aktivitami. Diverzifikace. Zde se hovořilo o diverzifikaci aktivit na úrovni farem, třeba přímé eh, zpracování či prodej zemědělských produktů, agroturistika, eh, potom výroba obnovitelných zdrojů energie a další druhy aktivit. Tento trend eh, stále roste, ale existují různé eh, překážky, pokud jde o diversifikaci. Opět eh, přístup k půdě, Třeba když chcete postavit nějaký druh ubytování v rámci agroturistiky, komplikované pro zemědělce investovat do diversifikace a potom je potřeba mít eh, další dovednosti a znalosti, třeba chcete-li mít eh, nějaké ubytování v rámci agroturistiky či vyrábět energii. V tomto kontextu eh, Jaký je tedy dopad společné zemědělské politiky na zaměstnanost? My jsme udělali přeskum velmi komplexní literatury. Zaměřili jsme se na národní úroveň a napříč EU. Údaje jsme srovnali a ty e, výsledky jsou dosti smíšené. Velmi závisí to na e, povaze podpory, co je e, Eh, prioritou v rámci programu rozvoje venkova na národní úrovni a potom samozřejmě socioekonomický kontext v té jednotlivé zemi. Eh, dopad eh, SZP je smíšený. Samozřejmě vidíme, že pozitivní dopad je na zaměstnanost v zemědělství, ať už je to přímo či nepřímo. To samozřejmě pochází z prvního pilíře, přímé platby a také pilíř 2, který se zaměřuje na rozvoj venkova a je to prostřednictvím eh, zvýšení příjmu tedy překonání eh, mezery mezi příjmy v zemědělství a v jiných sektorech, ale také jsme svědkem negativního dopadu na zaměstnanost, ať už přes pilíř 1 či pilíř 2. A proč? Protože Většina dotací ze SZP nejsou rovnoměrně distribuovány. Tím pádem eh, stále více eh, eh, farem si hledá zaměstnání jinde, to jsou ty malé farmy. Naopak ty velké farmy, které dostávají nejvíce dotací, tak vlastně převezmou ty malé farmy. Eh, potom ten dopad vyšších příjmů přes dotace a toto vede eh, ke eh, zrychlení mechanizace, tím pádem náhrada lidské práce a vede to k intenzivnímu zemědělství, kde už není potřeba tolik zaměstnanců. A to má tedy především vliv na přežití malých farem. Eh, takže eh, ten výsledek EZP je i pozitivní, i negativní. Ty výsledky jsou tedy velmi různorodé, závisí to na regionu. Já bych teď schrnil, schrnul eh, všechny ty informace, abychom to nějakým způsobem koncentrovali do souboru politických doporučení. S tím, že víme, že ne všechny jsou zaměřeny na evropskou úroveň, ale jsou také relevantní pro národní regionální úroveň. Třeba v tom prvním případě ta záležitost regenerace obnovy, generační obnovy a to, aby mladí lidé eh, začali farmařit, tak tady je důležité podpořit eh, tedy tu novou generaci, podpořit nově vstupující zemědělce, určitý přesun bohatství, je to často národní eh, záležitost, protože to souvisí třeba s dědickým právem. Souvisí to s různými postupy a tradicemi eh, v členských státech, kde existují určité rituály ohledně přebírání zemědělských usedlostí, kdy pouze nejstarší syn dostane eh, zemědělskou usedlost a pokud ji nechce, tak je z toho problém. Takže co je ještě větší problém, je, že existuje určitá bariéra vstupu lidí úplně zvenku, i když třeba mladý člověk má um, tu vůli, má uh, záměr, tak eh, k, vzhledem k různým zákonům ohledně získávání půdy je to problém. Slyšeli jsme o probléme, pro problému kapacity, ale také víme o té tendenci, že je stále těžší vstupovat do trhu, eh, na trh eh, s půdou, což velmi často souvisí s bariérou i eh, z hlediska tradice, co, čemu vlastně říkáme zemědělcí, co s tou půdou děláme. Tady je potřeba, aby byly nové inovativní formy zemědělství z hlediska produkce nejenom toho, toho tradičního charakteru. Ale máme také jaksi tendenci, že i když chceme podpořit, aby se půda předávala, tak některá evropská pravidla jsou s tím trošku v rozporu. Třeba směrnice Omnibus, která se teď e, probírá, tak tam říkáme, že pracovní kapitál a ty akvizice e, kapitálové mohou být financované eh, přes finanční nástroje, což pak usnadňuje také Eh, získávání půdy nebo pronájem půdy, ale bere to také, eh, vede to k tomu, že vlastně tím prosazujeme industrializované zemědělství, zvláště ve východní Evropě, které pak nahrazuje malo zemědělství, které tam tradičně bylo. Další, co s tím souvisí, je otázka zaměstnanosti. Když investujeme do zaměstnanosti, přidaná hodnota, zvyšujeme rozmanitost zemědělství. To všechno jsou dobré rady. Řešíme tady různé úrovně, ale abych se teď držel té evropské, tak samozřejmě poselství, které teď vysíláme pro nové programovací období, kdy SZP bude úplně odděleno od dalších strukturálních a jiných rozvojových fondů, tak to možná příliš ne, nám nepomáhá. Chceme tedy integro, když chceme integrovat tento důležitý vývoj, musíme ty věci navázat, což proběhlo úspěšně v některých regionech Evropy, třeba v Tyrolsku, v částech Německa, kde byl implementován úspěšný přístup, který pravděpodobně asi nebude fungovat v tom příštím období, pokud striktně budeme obě věci oddělovat. da, další situace v zemědělství jako takom, takovém. Z hlediska odměňování zemědělců, já se k tomu dostanu nakonec. O co vlastně jde? Ale musí, musím si položit jednu zásadní otázku. O jaké zemědělství nám vlastně jde? Zvláště v příštím desetiletí, ne, ne v 30, příštích 30 letech. To, jak jsme to uplatňovali, ty politiky v uplynulých letech, to nefungovalo. Prostě podíl zemědělské uh, síly klesá. Pokud to má být atraktivní, tak samozřejmě to musí být zdrojem příjmu. A ne, že jen dáváme nějaké gr- granty a dotace. Musí z toho být příjem. Musí to být vnímáno jako určitá šance být inovativní, a produkovat potraviny novým způsobem. A samozřejmě ze strany spotřebitele musí být ochotní více platit eh, spotřebitelé za tuto kvalitu. Třeba víme, že organické zemědělství je intenzivní, ale nikdo není ochoten akceptovat, že cena za organický produkt je samozřejmě srovnatelně vyšší než za konvenční. No a sociální eh, podmínky a okolnosti, zejména sezónní pracovníci, dočasní pracovníci. Tady chceme říci, eh, citujeme tady ty směrnice o sezónních pracovnicích a spojení se sociálním pilířem. Sociální podmínky těchto pracovníků Ale samozřejmě možná to tady trošku pokulhává, vidíme tady určitou příležitost. A poslední, Když se vracím ke své původní otázce, ohledně toho, že když předpokládáme, že zemědělství je a mělo by být sektorem, kde zaměstnanost, zaměstnání se vyplácí, kde chceme, aby lidé byli zaměstnaní. Chceme, aby byli stále ještě více zaměstnaní. Jaké, o jaké zemědělství vlastně půjde? Jestli můžeme říct, že pokud to půjde stejným směrem jako teď, vysoce průmyslová, průmyslová modernizovaná zemědělská aktivita, která je zcela zaměřená na produkci jídla na, za velmi nízké ceny, no tak pak samozřejmě ten trend bude pokračovat. Budeme potřebovat stále méně pracovníků, na stále více produkce. No dobře, pokud tohle je politická vůle, prosím. Ale pak si nestěžujme, že nám klesá počet eh, pracovních sil v zemědělství. Pokud to chceme otočit, chceme více lidí, kteří budou pracovat v zemědělství, musíme diverzifikovat. Nějak se to prostě nestane. Nějak budeme, tedy pokud chceme třeba organické zemědělství, které je více náročné na práci, nebo nové inovativní způsoby, no, nové přístupy ohledně toho, jak se vlastně stravujeme. To je všechno to, co souvisí a, a my, my na to sami myslíme, jako taková eh, okravá záležitost, ale musíme přemýšlet eh, třeba na eh, hmyz eh, nebo eh, strava, která je více založena na rostlinách, zelenině a tak dále. A s tím bude mm, samozřejmě spojeno potom zemědělství, které bude intenzivnější z hlediska práce. Spíš, nebo možná ještě nějaké jiné formy zemědělské produkce, kterou zatím nevnímáme jako zemědělství. Třeba, že se produkuje vláknina, obnovitelná energie, nebo s tím mohou souviset různé způsoby, jak to spojit s turistikou, agroturistika a tak dále, s dalšími, cest, s dalšími aktivitami. No a, a to znamená v, v souhrnu a v úhrnu, že musíme znovu se zamyslet nad tím, jakým způsobem je nasměrována společná zemědělská politika. Musíme to více propojit celkově s, s politikami rozvoje venkova a s dalšími politikami, které máme v zemědělských oblastech. Mnohokrát děkuji za to, že jste představili studii. Myslím, že k tomu tady bude několik otázek ze strany kolegů a kolegyní. Přihlásilo se už několik z nich. Nejdříve kolega Buda. Um, experților pentru expunerea făcută. Sigur că parte din aceste probleme... Já bych rád poděkoval eh, expertům za jejich prezentace. Samozřejmě hm, my tyhle otázky známe docela dobře, protože žijeme v reálném světě. Hm, obracíme se na farmáře každý den. V té prezentaci um, jsem ale neslyšel řešení náhly uh, lidských zdrojů, protože to je tady skutečný problém. Hovoříme o pracovních silách na eh, stavcích v rámci revizi HZP hovoříme o tom, že by zemědělci mohli už nedostávat dotace, pokud budou provádět ještě něco, nějakou jinou činnost, kromě zemědělské. Ovšem otázka eh, mm, pracovní síly je velice důležitá. Teď vidíme, že mladí lidé nechtějí na venkov, nechtějí do zemědělství. Program pro mladé zemědělce narazil na své limity. Táží se tedy, Mm, jestli by řešením nebyl eh, dovoz eh, pracovní síly z vnějšku EU. Vy jste hovořili o mechanizaci a technologické modernizaci, ale tohle je velice důležité. Kolega Jár. Děkuji vám za představení studie. Zazněla tam eh, celá řada problémů, které jste načrtli. Já patřím k těm, kteří nepovažují strukturální transforma, nebo změnu za ehm, velký problém. Eh, ehm, měli jsme průmyslovou transformaci a teď máme eh, spoustu nedostatků. Nedostatek pracovních sil, mhm. eh, hledáme pečovatele, ehm, prostě nemusí vždycky jít o to zachovávat procesy, které jsou náročné na pracovní sílu. Lidé chtějí žít příjemně. Já si myslím, eh, teď otázka, eh, že tady eh, existuje takový konflikt uvnitř té zemědělské politiky. Hovořil jste o malých podnicích a subvencovaných podnicích. To je úplně jiný cíl. Tady jde o zachovávání <clears throat> určité struktury, která není odražena v EZP. Potom, co začátečníci, co děláme? Když máme někoho, kdo chce podnikat Němec, eh, v zemědělství, tak by měl tu eh, možnost mít. A jak to, že se to daří, eh, ne, nedaří, že do toho lidé nejdou? Děkuji, kolegyně Afron. Děkuji. za velmi zajímavou studii, velmi užitečnou. A já chci jenom tady poznamenat, že z toho vyplývá takový paradox. To znamená, že máme konstantní plochu zemědělské půdy, tedy jestli chce, a přitom musíme živit stále větší populaci. To se dá dělat jedině přes digitalizaci zemědělství. A e, kromě toho řík, mluvíme o tom, že potřebujeme e, nové generace a nové pracovní síly v zemědělství. Jakým způsobem tohle chcete sladit? A jaký bude podle vás dopad nové SZP na země jako je Rumunsko, kde máme určitý historický model a která bude postižena, eh, kdy prostě bude eh, problém, zejména pro malé zemědělce, aby rozvinuli nové postupy a tak dále. A víte, jaké jsou počty lidí, kteří se úplně vzdali, opustili zemědělství v eh, uplynulých, řekněme, deseti letech a z jakého důvodu odešli? Jsou tam nějaké informace? Děkuji, kolega Olekas. Děkuji, pane předsedo. Hm. A děkuji také oběma eh, řečníkům eh, za zajímavý výklad. Předpokládám, že s námi budete souhlasit, že Řada mladých lidí nezůstává na venkově kvůli idealismu, kvůli kráse přírody, ale eh, chtějí se také osvojovat eh, moderní technologie a moderně hospodářit a dosáhnout eh, životní úrovně i jako ve městech. Bez toho to nepůjde. Ty nové technologie jsou často velice drahé. Malé rodinné podniky si tyhle technologie často nemůžou dovolit a potom konkurenčně hospodařit. Zemědělská politika eh, se na tohle musí zaměřit i na eh, spolupráci rodinných podniků družstevnictví mm, s cílem eh, společného nákupu a využití technologií. Kolegyně Švidrová. Také chtěla poděkovat eh, za tu studii a eh, podívat se na doporučení, které jste dali. Eh, v té prezentaci jste jako první bod uvedl nastolení vizí a cílů, jasných cílů pro zemědělskou politiku. A v těch svých doporučení, které jsou v té studii, je to na tom jedenáctém místě. Těch doporučení je zhruba dvanáct já to přitom považuji za zcela zásadní protože pokud chceme aby nestárli mm, eh, farmáři abychom udrželi eh, rodinné farmy a abychom udrželi rozvoj venkova tak ty rodinné farmy tam musí být. a musíme zastavit ten pokles protože ten pokles byl jasný a to může jít opravdu eh, do situace kdy nebude obnova těch rodinných farem takže já si myslím, že ten cíl by měl být na prvním místě. Prostě shodnout se na tom, že chceme udržet rodinné farmy. A pak ty nástroje se tomu musí přizpůsobit. A vy jste o tom také mluvil, a to je ten příjem těch farmářů. Když chcete, aby vám nestáli učitelé, tak jim musíte znásobit platy. Jinak toho nedosáhnete. Když chcete, aby nám nestáli farmáři, tak musí mít zisk prostě musím mít a děkuji, že jste to tak nazval. Ty dotace a podpory jsou důležité, ale oni vlastně jenom brzdí tu ztrátu a mm, myslím, že obrátit se na tu ziskovost toho jejich hospodaření skutečně je něco, co by mělo být na prvním místě těch priorit. A já bych poprosila, jestli jste uvažovali o tom dát korelaci mezi stárnutí a ziskovost toho zemědělského hospodaření v jednotlivých státech. Podle mě ta korelace tam je, ale e, vy jste na to zřejmě neměli prostředky, musela by to být nová studie. A bylo by zajímavé, kdyby to nebylo jen jako case studies, ale kdyby to bylo plošně všech 28, respektive 27 zemí. Děkuji. Dank, kolegy Rupi. Děkuji, kolega Ropé. Ne, my jsme se změnili, eh, prohodili. Eh, děkuji za studii. Já si myslím, že to je velice eh, zajímavé. Musím říci, že nesmíme zapomínat, že máme tolik málo mladých zemědělců a um, oni často um, odcházejí, protože nemají přístup k půdě a za druhé, protože je ten nespravedlivý systém uh, plateb ze zemědělské politiky, uh, které, který podporuje uh, velké intenzivní hospodaření a uh, potlačuje ty uh, malé mladé. Takže my eh, nejenom kvůli eh, rozmanitosti eh, mm, mm, potravin, kvůli nezávislosti malých farm, ale kvůli našim sousedům potřebujeme něco takového. Intenzifikace velkých systémů na zemědělství na venkově nám nepomáhá. Pokud chceme rozvíjet venkov, musíme mít diverzitu, rozmanitost a znamená to, Mm, že zemědělci nesmí být eh, eh, rukojmými subvenčního systému. Musí si být eh, schopni vytvářet vlastní zdroje příjmu. Pro mě je tedy jasné, že už kvůli ochraně životního prostředí, druhů, potřebujeme zemědělství s drobnou strukturou, protože jinak tam nic nebude nakonec. Děkuji, kolegyně Motler. Děkuji. Můj eh, první dojem je, že ta studie eh, jde do široka i do hloubky, takže velice dobře vypracovaná. Děkuji. Já jsem z Německa a i když eh, v Německu se nám daří relativně dobře, možná, že právě proto, že se nám daří až příliš dobře, tak máme trošku jinou bariéru, o které jste dnes nehovořili. A sice Máme eh, kampaně proti zemědělcům, proti eh, chovu zvířat, proti eh, používání pesticidů, proti, proti způsobu hnojení a tak dále. To znamená, že ta nálada mezi zemědělci je velmi špatná, vycházejí do ulic. Máme tady hnutí ze spodu, protože oni si kladou opravdu otázku, chcete nás ještě? Nebo to máme tady zavřít? A tu otázku eh, eh, kladou především mladší zemědělci, kteří se nechtějí smířit s tím, že eh, mají nejlepší vzdělávání, vzdělání v historii, ale přesto jsou neustále stavěni na pranýř. Mm, mm, zabývali jste se touhle bariérou v vaší studii taky, protože to mě dělá velké starosti. Děkuji, kolega Tarabla. Moi aussi, comme beaucoup d'autres collègues qui sont exprimés, j'apprécie beaucoup votre étude. Nesmírně cením té vaší studie, která ukazuje, že to zemědělství evropské je velice rozmanité. Jsou některé země, kde ta tendence je stále klesající a bude se eh, nezadržitelně dál, dál snižovat. A v jiných zemích, třeba Rumunsko, Polsko, je zemědělství stále velice významné. Vy tam zmiňujete, také, že jsou tam některé subregionální rozdíly, třeba ta Korzika. Mě by zajímalo, jestli je tam pár nějakých klíčových slov, které vysvětlují, proč se v těchto dílčích regionech zvyšuje zaměstnanost v zemědělství. Je k tomu nějaký důvod? Tak, ten kolega Ristov. Děkuji, kolega Ristov. Děkuji, pane předsedo. Eh, ty studie, nebo ta studie je velice zajímavá a my jsme eh, tady svědky eh, řady znepokojivých trendů. Bulharsko mm, nestálo, nebo nebylo vyloženě středobodem téhle studie, ale přesto víme, že u nás, nebo že dochází k zneužívání pracovníků z Bulharska v Itálii třeba v zemědělství. A je velice důležité pokusit se namířit dotace tak, aby byla zajištěna zaměstnanost zemědělství. a, a mm, zaměřit je proti nedeklarované a, a mu a nezákonnému e, zaměstnávání. Dotace e, zemědělcům by měly eh, přímo eh, souviset s eh, odpovědným chováním a proti zneužívání. Když se pokoušíme zreformovat, když jsme se pokoušeli zreformovat společnou zemědělskou politiku, tak tam byly tak, bylo takové volání tímto směrem, ale nebylo to vyslyšeno. Já doufám, že stávající předsedkyně komise se vynasnaží jít tímhle směrem. Děkuji. Pan David poznámek. Zejména eh, nesouhlasím eh, s předpokladem, že život na venkově není atraktivní. Eh, my v České republice pozorujeme, že ta největší města se zvolna vylidňují, protože bydlení tam je drahé, je tam horší bezpečnost, hluk, nepohoda, čili spousta mladých lidí se naopak stěhuje na venkov a teď jde o to, jestli tam budou mít uplatnění. Já si myslím, Eh, že některé studie mm, jaksi fungují tak, že se snažíme klavír rozřezat na sebe menší kousky a pak je studovat pod mikroskopem, ale tím nepřijdeme na to, kde se v tom klavíru bere ten zvuk. Eh, takže já myslím, že eh, problém je v tom, že tady zapomínáme na všeobecný trend dělby práce, který prostě vede k pokorku a že se tady snažíme konzervovat eh, něco, eh, co je problematické, protože eh, jednotlivý člověk, zemědělec, majitel drobného podniku těžko může být současně vynikající účetní, biolog, technik, opravář, řidič, čili musí se počítat s určitou dělbou práce a také musí dojít k intelektualizaci té činnosti, protože dnes eh, existují takové věci, jako je precizní zemědělství a podobně, které vyžadují vysokou kvalifikaci a to těžko může být přitažlivé za předpokladu, že eh, půjdeme eh, tou tradiční cestou s dotováním, s dotováním jaksi zemědělství na té, na té tradiční úrovni. Vielen Dank, Kollege Ruppi. Děkuji kolega Ropé. Děkuji vám, pane předsedo. Tohle opravdu je velice zajímavá zpráva a velice uh, realistické vylíčení situace. Je politování hodné, že ta situace je tak eh, špatná a nezlepšuje se. V některých zemích, jako například v Německu, jsme eh, udělali eh, více kroků k tomu, aby eh, se zemědělcům dařilo lépe a Možná um, položíme také takovou uh, otázku na plénu, uh, aby, to, aby to slyšel celý parlament a celá Evropa, jaká ta situace opravdu je v Německu. Správně zde padlo, že zemědělství se mění, venkov se mění A je třeba eh, něco udělat k zachování příjmu eh, lidí, kteří tam zůstávají. Když se podíváte, jak to bylo v 50. 60. letech, tak eh, bylo mm, zemědělství mnohem víc lidí. Když se na to podíváte teď, tak je zřejmé, že když to takhle bude pokračovat, tak ta budoucnost bude ještě mnohem temnější. Hmm a vidíme, že ta situace se vyostří eh, v letech 2021 až 2027 v víceletém finančním rámci a otázkou je, co potom zbyde zemědělství, eh, když to takhle půjde dál. Musíme ukázat dalším kolegům, proč to takhle být nemůže, proč to takhle nemůže jít dál. A teď eh, k tomu, co jste říkali. Práce se musí vyplatit. Podívejte se na zemědělství v Litvě i tam se proměňuje. Dosáhli jsme eh, trojnásobných výnosů obilí, eh, než eh, jsme schopni sami spotřebovat, protože to u nás dobře běží, máme na to techniku. A jsou tam ještě pořád pracovní síly. U vepřového to ale tak nevypadá tam máme jenom polovinu, no, po, po, pokryjeme jenom polovinu své spotřeby a podobně u mléka. A jak říkám, a ehm, možná, eh, že byste eh, tady mohli přijít s nějakými návrhy, jak eh, to máme udělat, aby byl zaručen příjem zemědělců, aby se nám venkov nevylidňoval. Děkuji, kolega Jirgen. Já jsem se chtěl zeptat na tu část, kde eh, jste hovořili o eh, rozdílech ve fondech. Nejenom společná zemědělská politika by měla podporovat zemědělství a rozvoj venkova. Eh, obecně politika soudržnosti a další politiky by také se měly účastnit na těchto nákladech. Na nové výzvy před zemědělstvím, inovace v zemědělství, a sice je třeba eh, podporovat eh, tedy eh, vědecké poznání například. A proto navrhuji, abychom do budoucna hovořili o tom, jak politika soudržnosti a jiné politiky můžou podporovat rozvoj venkova a zemědělství. A tady, kdybyste nám mohli říci, mm, o co přesně jde při tom rozdělování těch fondů na, te, na ta témata. Děkuji, paní kolegyně Schmidt-Bauer. Děkuji mnohokrát za tento pohled. Já jsem z Rakouska a já jsem byla eh, starostkou. Moje eh, srdce eh, nebije jenom pro zemědělství, ale také pro město. A já si myslím, eh, že se musíme na to podívat z hlediska územního plánování. Pokud eh, chceme, aby mladí eh, lidé převzali podniky, tak tento aspekt musíme mít pořád na zřeteli. Tady pořád to vede ke konfliktům. V Rakousku to nemáme jako hlavní problém, že bychom nějakým způsobem nestíhali vlak na venkově, ale obce, komunity musí přizpůsobit infrastrukturu, aby zabránili zabránili těmto konfliktům. Musíme tedy chránit obyvatele, ale také v budoucnosti musíme eh, chránit eh, zemědělství. A potom samozřejmě eh, mladí lidé potom, už jsme tady hovořili o cenách a Eh, my, my musíme eh, také si vidět trošku na špičku nosu, ale musíme vždy do toho zahrnout eh, územní plánování, protože ne všechno, co se staví, se dá potom využít pro zemědělství. Děkuji, kolega Deser. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto prezentaci. Skutečně se to ztrácí s zejména to lidské bohatství těch mužů a žen, kteří mizí z, toho, z této krásné profese. A mnoho lidí hovoří o, o velikosti rozsahu, ale já, já si myslím, že to není ten hlavní problém. Spíš jde o ten počet těch lidí, těch zemědělců, kteří jsou schopni tam pracovat. A stavit tady malé e, usedlosti proti velkým to podle mě nemá příliš velký smysl. když potřebujeme veškerou, eh, veškeré zemědělský světa, abychom uživili celý svět. Takže neupadejme do té chyby, abychom to eh, kladli do kontrastu. A k tomu, co řekl Mark Tarabella. Já myslím, že bychom se spíš měli snažit sladit přidanou hodnotu z eh, nějakého hospodářství op, oproti počtu zemědělství a teprve na základě toho můžeme hodnotit malé či velké. Tak, aby byli tito pracovníci v zemědělství více, více uznáni, abychom znovu dali smysl této společné politice. Děkuji a na závěr kolegyně Tomašič. Děkuji za slovo. Děkujeme za prezentaci. Eh, já mám problémy s transparentností. Eh, v postkomunistických eh, zemích existuje ten největší problém, protože zemědělci dříve spadali pod stát. A nyní se tato půda rozdělila a na jedné straně se kupuje půda pomocí dotací a neexistuje zájem pro jiné věci, neexistuje transparentnost, nekontroluje se to. Jak můžou členské státy a komise být transparentnější? Protože mladí lidé to vidí a vidí, že když má někdo eh, více eh, peněz nebo je blíže vládě, no tak se k tomu dostane a mladí lidé eh, přijdou zkrátka a potom opouštějí půdu. Jak to může být spravedlivější tento systém? Děkuji. Ještě další, než přistoupíme k zodpovězení dotazu, tak bych dal slovo komisi, aby se vyjádřili ke této studii. Prosím, pan Šitius. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Eh, jedná se samozřejmě o velmi zajímavou studii, velmi zevrubnou analýzu a my souhlasíme s mnoha těmi hnacími silami, faktory a výzvami, o kterých jste hovořili. Na základě debaty je jasné, že zaměstnanost eh, v zemědělství eh, je důležitým zdrojem eh, zaměstnanosti na venkově. A ty výzvy, o kterých jste hovořili, tak my se je snažíme řešit v návrhu reformy společné zemědělské politiky. Pokud mi dovolíte, tak bych chtěl pohovořit o propojení těchto problémů s návrhem k reformě společné zemědělské politiky. E, především e, pokud jde o to, že se pokusíme spojit oba pilíře, tak aby to byl konsistentnější rámec, tak aby členské státy měly možnost e, strategičtěji plánovat intervence a aby využili finance pro SZP a to, to je tak velice důležité otázky generační obměny. Hodnocení, které jsme provedli a které vedlo k návrhu. A souvisí to také s tím dokumentem, který jsme zveřejnili eh, na podzim a který se týká generační obměny. Tak jak by se to mohlo zlepšit? A výsledek je ten, že musíme vynaložit určité prostředky na řešení otázky generační obměny, ale ponechat členským státům více svobody, aby si mohli rozmyslet, jak to lépe udělat na základě místních okolností, protože vidíme, že situace se velmi liší v jednotlivých členských státech a také v regionech. A dnes to eh, ukázali autoři studie. Samozřejmě existuje mnoho národních opatření, která mají dopad na konkrétní otázky s generační obměnou. Vy jste také hovořili třeba o přístupu k úvěru a zde bych chtěl zdůraznit práci eh, komise společně s Evropskou investiční bankou, eh, tak aby se poskytovalo více možností úvěru mladým farmářům. Potom otázka inovačního partnerství, Evropské inovační partnerství Eh, tak abychom podporovali inovace, aby se dostali až k zemědělcům. Také se o tom hovořilo ve výzvách v rámci studie. My se eh, soustředíme během programovacího období na tyto otázky prostřednictvím rozvoje venkova, ale propojit to také na eh, výzkum ohledně Horizon 2020. A je to také klíčové téma do budoucnosti, protože zaměstnanost eh, na venkově, která je napojená na zemědělství a diverzifikaci, tak to také souvisí s bioekonomikou, využít eh, přírodní zdroje v mnohem širším kontextu. A já jsem přesvědčen, že během příštích měsíců budeme hodně hovořit o eh, takzvaném Green Dealu, o té zelené dohodě. A tam si myslím, že společné změděl, společná zemědělská politika k tomu může hodně přispět. Potom jsou tady ještě další oblasti a další eh, reformy, eh, které jsou možné, třeba distribuce eh, plateb, která by se soustředila na rodinné farmy. A to bych chtěl také zdůraznit. A závěrem jeden z úkolů eh, nové komise bude také pracovat na vizi pro eh, eh, rozvoj venkova. Bude to mít na starosti komisař, který to bude mít v pravomoci a také předsedkyně komise, komise Šujca. A já si myslím, že to bude ještě další doplnění do této debaty. Děkuji. Eh, děkuji vám, děkuji komisi za příspěvek. A nyní bych, da, bych eh, vám dal uh, slovo, abyste zareagovali na položené dotazy. Máme ještě čas. Uh, mám to vzít uh, jeden uh, po druhém nebo vše dohromady? Myslím si, že se zde eh, probralo hodně témat ze strany mnohých účastníků. Eh, první dotaz se týkal mladých farmářů a eh, jak je udržet v zemědělství a nemáme-li dostatečnou místní možnosti, takže musíme se obrátit na zahraniční zaměstnance. Zahraniční eh, zaměstnanci činí pouze 5 2 jsou z EU a 3 jsou mimo EU. Ale je to vzrůstající trend. Máme stále více migrantů mimo EU většinou, protože jsou levnější a ať už eh, tam budou pobídky či ne, tak bude potřeba eh, se zaměřit na otázky sociálních podmínek podle našich standardů. Existuje řešení? Zcela jistě existuje řešení. Eh, nejenom řešit poptávku, vyhovět poptávku, ale také se jedná o otázku vylidňování v mnoha venkovských oblastech, které jsme zkoumali. A ten druhý dotaz se týkal toho, zdali budeme potřebovat Evropský sociální fond pro malé zemědělské podniky a že to je otázka, kterou by měla řešit nejenom SZP, ale i jiné programy a jiné politiky. Ano, sila jistě tomu tak. V mnoha regionech, které jsme zkoumali, třeba v Rumunsku, tak tam je také Evropský sociální fond, který napomáhá mm, třeba v případě zemědělského školení, ale máme tady vždy stejný problém že to není eh, vždy přizpůsobeno potřebám regionu. V mnoha zemích Eh, pokud jde o SZP a rozvoj venkova, tak jsou věci na národní úrovni, ale tady my hovoříme o velmi konkrétních potřebách a problémech a eh, někdy jsou potřeba jiné znalosti, třeba některé regiony neprodukují dost nebo eh, nejsou tam třeba správné školy v některých oblastech a klíčem je, aby to bylo uh, přizpůsobeno na míru, tedy pilíř 1, pilíř 2, aby se to přizpůsobilo regionům. Musí to eh, být flexibilnější, ale to samozřejmě není jednoduché, protože SZP je evropská politika, ale aby to bylo co nejvíce individualizováno, tak to je důležité. To nám říkali farmáři, se kterými jsme hovořili nové eh, vstupy, jak eh, zvýšit zájem, existují různé možnosti. Rozvoj venkova Eh, to je otázka eh, příjmu, to je eh, samozřejmé, samozřejmě otázka příjmu, to je řešení a klíč je rozlišit, když hovoříme o nově vstupivších, nebo zdali to jsou eh, mladí lidé, anebo zdali to jsou noví lidé, kteří se dostanou do zemědělství. Tam mají hm, třeba různé potřeby, finanční schopnosti. To se liší, pokud jste mladý eh, či ne tak mladý. V případě hm, zemědělství je potřeba se zaměřit na eh, profily a na potřeby. To se také liší. Eh, potom orná půda, eh, takže tam, kde se, co se děje, když se zvyšuje populace, eh, potom se musí zvýšit zemědělská produkce. A potom něco, co se týkalo konkrétně Rumunska. A zali existuje studie o farmářích, kteří opouštějí tuto činnost. My jsme se zaměřili pouze na zemědělské odvětví zde se to velmi liší, ale dokonce v těch regionech, kde máte velmi zajímavý poměr eh, nových podniků, tak zjistíte, že po pěti letech je velký poměr těch, kteří opouštějí toto odvětví. Takže tam je nedostatek spokojenosti, nesplněná očekávání v zemědělství a to je často napojeno na nižší příjmy a také na nižší kvalitu života. V některých regionech není to všude, také co se týče veřejných služeb, tak to je jasné. Třeba v případě těch eh, mladých, eh, když máte malé možnosti pro rodinu, no tak to je další důvod, proč opustíte zemědělství. Potom tady padl dotaz ohledně toho, že eh, malý počet farmářů, eh, mladých farmářů chce být součástí zemědělství, že technologie je drahá a jestli by neexistovala možnost spolupráce mezi malými a velkými farmami. To je velmi dobrý dotaz. Ano, spolupráce. Já nevím, kolik se toho dělá dnes, pokud jde mezi malými farmami a družstvy eh, tady se o tom hovořilo jako o klíčovém řešení, ale většinou je to mezi malými farmami. Ale když půjdeme ještě nad rámec eh, těch eh, malých eh, základních spoluprácí, tak představme si diverzifikaci, přidanou, přidanou hodnotu, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Změna dodavatelského řetězce, místní trhy, jak to můžeme rozšířit na spolupráci mezi eh, malými a velkými farmami, tak tam si nejsem úplně jistá. Doporučení číslo jedna, jak zastavit pokles. Rodinné farmy by měly být na prvním místě eh, v doporučení a že potřebujeme více než dotace, buď korelace mezi eh, stárnutím a ziskovostí. Ano, my jsme tuto korelaci neskoumali, Součástí eh, naší statistické analýzy jsou různé korelace. Já jsem to nemohla všechno představit, ale vlastně se nedělá, neči, nejedná úplně o korelace, protože eh, to samozřejmě souvisí s eh, územními podmínkami regionu, o kterých hovoříme. Neexistuje nějaká zřejmá úplně korelace na EU mezi eh, stárnutím nebo věkem eh, farmáře. Potom tady máme ty klíčové faktory, eh, jestli se to zvyšuje či snižuje. Existují tady široké trendy, ale potom ta otázka, jak jste tady o tom hovořili, jestli je tam nějaký klíčový faktor, tak ten není. Otázka, zali potřebujeme farmářství v malém měřítku a zali bychom eh, měli být eh, proti farmářství v malém měřítku či ve velkém měřítku. Neměli bychom být proti, to také souvisí se spoluprací. V této studii my neříkáme, že by měli být v protikladu, ale velmi se liší, eh, jejich kapacity se velmi liší a pokud není spolupráce, tak samozřejmě existuje přebírání malých farem ze strany velkých farem. Je to nový trend či nová možnost, kterou by mohla proskoumat SZP, a to je spolupráce napříč různými velikostmi zemědělských podniků, něco, co by se mělo proskoumat na základě faktů a mohlo by se to více prodiskutovat na úrovni vytváření politik. Eh, německý komentář ohledně kampaní proti farmářům. To je velmi zajímavé, protože jedna z případových studií byla z eh, Braniborska a tam se hovořilo o stigmatizaci změdělců eh, i v médiích, třeba i v televizi a Eh, naši němečtí kolegové hovořili o stigmatizaci zemědělců a to je také věc, kterou bychom měli řešit v rámci občanské společnosti. Každopádně zlepšit vnímání zemědělců a zvýšit přijetí zemědělců ze strany společnosti. A tento stále se vyvíjející nátlak na zemědělce vzhledem k environmentálním praktikám. My jsme přesvědčeni, že v budoucnosti se musíme podívat na to, jak by se propojilo eh, eh, SZP s politikami ozelenění. A potom to bude mít hodnotu pro smědělce, tady tyto ozeleňovací postupy, třeba otázka ehm, různých eh, otázek zdraví a to by také zlepšilo vnímání zemědělců otázka toho, zdali existuje nějaká společná hnací síla napříč regiony. Eh, pan Tarabela se na to zeptal eh, v těch regionech, kde je eh, vyšší zaměstnanost. Odpověď je ne, neexistuje jeden driver pomocí, kterého bychom to mohli vysvětlit. Za prvé, ta mapa, to byla celková pracovní síla Někdy se jedná o mladé farmáře, kde se zvyšuje počet, někdy jsou to starší farmáři, kteří eh, pořád ještě pracují. Potom v Irsku jsou to hodně zemědělci na zkrácený úvazek, tam se to zvyšuje. Ale jinde se to snižuje. Ale existuje velmi malá eh, míra eh, Eh, transferu a když se podíváme na otázku eh, katastru, to je na kurzice velmi důležité. Máte mladé farmáře, které, velmi mladé lidi, kteří eh, vstupují do odvětví, ale jedná se o nové firmy, které se zakládají. Není to přebírání původních firm. A potom kvalita života je velmi dobrá. To je také další hnací síla na té korzice. Někdy se jedná o strukturální přizpůsobení, někdy se jedná o nové tendence v kvalitě života, někdy to souvisí s velmi eh, konkrétní produkcí, třeba na Irsku, eh, tam zase se jedná úplně o jiné hnací síly. Otázka ohledně eh, vykořišťování cizích pracovníků v Itálii. To je velmi důležité. V naší studii máte několik stránek, které se zabývají přispěním SZP do sociální politiky, pojítko mezi, SZ, mezi eh, pilířem eh, sociálních práv do strategie EU 2020 a jiné strategie, které jsou napojeny na sociální obavy. Eh, zcela jistě tomu je tak v případě migrantů mimo EU a z EU a e, zmínila se otázka sociální podmíněnosti v případě plateb, aby to bylo v souladu se směrnicemi a s e, standardy e, BOZP, pracovními standardy. Ano, je to velmi zajímavý přístup a zmínili to také Evropská združení, eh, která zastupují zemědělce, zaměstnavatele a odbory, asociace, se kterými jsme tedy hovořili. Takže určitě by se měla zohlednit otázka sociální podmíněnosti v případě plateb SZP. Potom život na venkově je atraktivní, ano, já to pořád opakuji. Velmi to závisí na regionu, o kterém hovoříme. Kvalita života ano, če, eh, svěží, čistý vzduch, eh, malé znečištění, ale v mnoha regionech je málo pracovních příležitostí a veřejných služeb. A předám slovo kolegovi. Just, just... Děkuji. Já bych jenom připojil dva body. A pak už vás nebudu trápit. Já jsem chtěl nejprve potrhnout a jsem vděčný za tento bod eh, ohledně tedy Rako, z, z Rakouska. Je to opravdu o v podstatě zprávě půdy a konflikty, pokud jde o eh, zacházení s půdou, jsou samozřejmě vždycky stejné. A tady právě se to dotýká té generační obnovy, respektive přebírání nebo transfer té půdy z jedné generace na druhou. Problémem je, aby vyproduku... je těžké vyprodukovat nějaká doporučení na evropské úrovni. Proč? Protože je to národní záležitost, domácí záležitost. Podívejte se třeba na katastry, zónování, plánování, to jsou všechno stále vnitrostátní e, otázky. Takže tady jde o to, jak se předává ta půda další generaci, nováčkům a já tady nevidím příliš velký prostor, v kterém by mohla Evropská unie toho příliš mnoho změnit. Spíše členské státy musí za to převzít odpovědnost a říci si, pokud chcete přebírat e, půdu, tak samozřejmě pak se tím musíme nějakým způsobem zabývat. Ale jedna věc, která je určitě je jednoznačně evropská, celoevropská, nebo unijní, a to je otázka našeho vnímání a pochopení toho, jak je zemědělství jako takové zapracováno do celé ve, ve, ekonomiky venkova. Protože, jak tu mnohokrát zaznělo, příjem v zemědělství je stále více vzájemně propojen s dalšími sektory zem, eh, z venkovské ekonomiky. Čili mluvit o zemědělské podpoře izolovaně, tak jak je to teď v SZP, nestačí možná. Pravdě, protože pravděpodobně to povede stejným směrem, jakým jsme směřovali v uplynulých 20 či 30 letech. Pokud nepropojíme podpůrné mechanismy, a vy, vy se ptáte, proč Fond soudržnosti nepřebírá sociální otázky ve venkovské oblasti, Jistě, to je férová otázka. Ale to bychom nej, nejprve museli zaujmout jinou perspektivu k venkovskému rozvoji a mít integrovaný přístup pro venkovské komunity, kde bychom propojili ty myšlenky z SZP a se e, širší přidanou hodnotu zemědělství s jakýmkoliv dalším sektorem, který funguje ve venkovských oblastech, protože jedině tak by ta atraktivita, ne, pak, pak by to nebylo jenom o krásném, eh, to, jak to krásně vypadá, ale také by to skutečně podpořilo život. Děkuji vám oběma za prezentaci eh, studie, děkuji také za to, že jste zodpověděli naši naše dotazy a my to eh, připojíme k naší obecné diskuzi ke společné zemědělské politice. Eh, navrhuji, abychom pokračovali s dalším bodem našeho pořadu jednání. Je to bod 10, schválení doporučení vydaných koordinátory. To jste dostali včera. Pokud to k tomu nemáte žádné námitky, tak tímto jsou tato doporučení schválena. A nyní potřebujeme několik minut, abychom si udělali eh, přestávku, abychom mohli začít s naším eh, slyšením. Ještě vám chci říci, že tady máme dvo, dvě skupiny návštěvníků z Univerzity Solvay eh, přes kolegyni De Castro. Vítáme vás a také má, vítáme návštěvu, pokud jsem byl dobře informován. A kolegyně Dorfan. Kolegové přijeli z Jižního Tyrolska a přijeli, aby se podívali na naše slyšení o vlcích. Nyní máme několik minut přestávku a začneme v 10.30 a společně s výborem Pety a Envy budeme mít slyšení o vlcích.

Usaďte se, ať můžeme uh, pokračovat ve slyšení. Takže já vás vítám za výbor Envy na tomto společném slyšení o uh, přehodnocení populace vlk, vlků v Evropské unii. Zvlášť vítám uh, šest expertů kteří jsou tu dnes s námi a děkuji také petičnímu výboru a výboru Agri za velmi plodnou spolupráci a vítám tady členy těchto výborů a máme samozřejmě tlumočení, takže já laskavě žádám řečníky, kteří si budou brát slovo, aby nehovořili příliš rychle, aby tlumočníci mohli nám poskytovat služby v nejlepších možných podmínkách. Takže když chcete položit eh, otázku, tak prosím v průběhu prezentace zvedne, zvedne, zvedněte ruku. Jak víme, tak ztráta biodiverzity je jedním z hlavních problémů, jimž dnes čelíme. Jak vyplývá z, pra, z dubnové zprávy IPPS, tak eh, tak příroda skutečně mizí bezprecedentní eh, rychlostí. A když máme zastavit tento úpadek biodiverzity, eh, tak ten cíl nebude splněn, tedy cíl do roku 2020. A na mezinárodní úrovni další konference stran, která se bude konat v Číně příští eh, říjen, bude jedna z posledních příležitostí, abychom obnovili ten dramatický úbytek našich druhů a Eh, přírodních stanovišť. Musíme tento proces zastavit, zarazit, musíme podporovat to, aby se příroda mohla vzpamatovat. A velc, velké šelmy, jako je vlk, jsou rovněž součástí naší zranitelné přírody. Před staletími vlk zmizel z velké části Evropy, ale a to vzhledem k lidskému pronásledování a eh, ztrátě eh, přírodních stanovišť. Ale postupně se vrací do oblastí, odkud by z nich byl eh, dřív vyhuben nebo vyhnan. To je jeden z eh, největších úspěchů eh, ochrany přírody směrnice Habitat. A já jsem potěšena tím, že Evropská komise zůstala neústupná, pokud jde o revizi směrnici Habitat a že bývalý komisař Vela se velmi silně vyjádřil ohledně ochrany vlku v letošním roce a řekl, neměli bychom mm, mít na mysli jen ochranu zemědělských zvířat, ale také dopad eh, eh, zem, eh, zemědělství na všechny další chráněné druhy. A jsem, jsem ráda, že komisař Vela, že nový tedy komisař není příliš ochoten změnit tuto linii. Všechny druhy, které jsou chráněny evropskou legislativou, jsou chráněny z velmi dobrého důvodu. A spíš než bychom se snažili velké šelmy Eh, regulovat eh, eh, nějakou puškou, tak bychom je měli hájit tedy vlastně různá zvířata společně, aby byla možná koexistence třeba i zemědělských zvířat. A samozřejmě podporujeme další výzkum abychom zvýšili eh, schopnost koexistence s přírodou a s dalšími druhy. A já doufám, že v budoucnosti eh, budeme schopni eh, přihlednout také k inovativnějším opatřením, jako například speciální obojky pro ovce, které zlepšují schopnosti po ko- kohabitace. With wildlife. And today, the three panels during this hearing tím pádem bychom mohli um, zvážit ty hlavní aspekty tohoto hledání harmonie. První panel eh, se bude týkat eh, stávajícími vědomostmi o nejenom počtech, ale eh, vlků, ale také o schopnosti posoudit vitalitu těch populací, jejich rolu v našem, našem ekosystému a sociální dopad a kulturní dopad. Druhý a třetí panel budou předstráni eh, kolegy, předsedy petičního výboru a výboru AGRI a ty se budou zaměřovat na právní rámec a na dopad návratu vlka na životní prostředí. Takže návrat uh, velkých uh, šelem uh, byl provázen studiemi, které si zažádaly tyto výbory a tyto studie byly zařazeny do naší dokumentové složky. Toto veřejné slyšení je významnou příležitostí udělat si eh, celkový obrázek o tom, jakým způsobem můžeme spolužít s velkými šelmami, jako je například vlk. The first wolf crossed the border of the Netherlands. A eh, to po, po jejich absenci Ehm, tedy po 100 letech. Myslím, že bychom měli uvítat návrat těchto masožravců, těchto eh, úžasných zvířat a zároveň bychom zemědělcům měli eh, dát podstatné nástroje a znalosti, aby byli schopni s těmito zvířaty spolužit. A já dám slovo Tatianě. Vítám vás. A prosím, uveďte ty dvě petice. Takže já vítám účastníky. Je pro mě skutečným potěšením vás přivítat na tomto slyšení. Které má přehodnotit populaci vlku a dalších masožravců. Já děkuji kolegům z dalších výborů, děkuji jim Všichni už z dětství si vzpomínáme na vlka z pohádek, kde, poháde, kde ten vlk byl vždy negativní eh, postavou. Já si naopak vzpomínám na píseň Vysockého, Стелис Нишим Егире. They surrounded me. mě obklopili, obklopili lovci a nezůstalo mi nic. A já doufám, že v průběhu tohoto slyšení vyslechneme různé pozice k tomuto tématu. A to nám pak umožní z toho vyvodit potřebná doporučení a závěry. Na úvod chci dát slovo těm dvěma překladatelům petic, kteří předloží své případy. Další vyjádří také své výhrady k právnímu rámci a metodám řízení. První petice 984 z roku 2016 za ekolo, ekologist en action. Aha, ekologistas en, en action. Uh, eh, doufám, že jsem to vyslovila. A to je... Gary Fernandez will present this petition. You have five minutes. A to je, tedy to se týká toho regionu řeky Douro. Um. Dobrý den. Eh, nyní bych vám chtěl eh, eh, představit prezentaci a budu hovořit jménem Samuela Martina Sosy a hovoří jménem nevládní organizace Ekologové v akci, ekologista Senakfion. Úvodem bych chtěl pohovořit o obecném rámci když se zaměříme na tento obrázek, tak vidíme, že vlci jsou chráněným druhem na celém území EU a také ve Španělsku. Ale existují určité variace, které vyplýkají z podpisu Bernské úmluvy. A to vedlo k určitým změnám které eh, vedly k určité degradaci, přeším pokud je uplatnění určitých směrnic. V tomto konkrétním případě vidíte, že existují určité země, kde vlci eh, spadají pod dva režimy ochrany, příloha 5 a příloha 4. Je tady určitá zvláštnost v tom smyslu, že Španělsko má oba režimy ochrany, stejně jako jiné země EU, ale jsou to pouze výjimky jako je Finsko nebo Řecko. Nezávisle na tomto aspektu, což vychází z Bernské úmluvy, tak obě přílohy eh, vyžadují příznivý stav pro ochranu eh, podle komunitárního rámce. A nyní bych chtěl představit eh, vědeckou práci, eh, která byla představena v časopise Biological Reviews. My jsme se toho zúčastnili. A chtěl bych, abyste se zaměřili eh, na ty červené šipky. Zde se hodnotí z genetického hlediska stav zachování populací, ale z genetického hlediska. Eh, červené kroužky, to je Castilie León, což je největší španělský region, kde je navíc 50 eh, iberských vlků. Na všech těchto místech vidíte, že tam, kde byly eh, striktně chráněni vlci, to jsou ty šipky, to jsou genetické toky a rozšíření. A asi vás překvapí, že Eh, prakticky všechny šipky jsou na konkrétních místech, ale neobjevují se tam, kde eh, do posud jsme měli za to, že je nejvíce vlků v Evropě a to je ta iberská populace. Musíme si tedy uvědomit, že v souladu se zprávou EONET a Evropské agentury pro životní prostředí ve většině evropských zemí situace vlků je nepříznivá. Pokud jde o Španělsko, Eh, zpráva pro rok 2013 až 2018, tak podíl španělské populace je v nepříznivé situace. Situaci, pokud jde o zachování vlků. Navíc Španělsko má tu specifiku. Doposud se eh, vykonalo pouze eh, dvakrát počítání vlků a vidíme, že došlo k malé variaci. Uprostřed tedy vidíte Kastílie Leon. E, téměř tam nedošlo k růstu, ať už co se týče skupin a distribuce je v podstatě pořád stejná. V případě Kastilie Leonu, tak tady hovoříme přibližně o 159 skupinách e, při tom prvním sčítání a potom 163, e, což vede k otázce, co se děje s největší populací vlků západní Evropy. Eh, jedna eh, z hlavních eh, otázek, které jsme si položili na akademických fórech, je to, že pro následování Eh, ze strany určitých eh, vlád, třeba ve Španělsku, protože ve Španělsku se vlci loví a tím pádem nedochází k zotavení populací na jihu od řeky Duero. Vidíte, že téměř 600 vlků bylo eh, zastřeleno v roce 2008 až 2013. A část iberských eh, vlků, která se nachází eh, v Portugalsku, je striktně chráněna. Tam nejsou žádné výjimky. Další otázka, kterou jsme si položili. Dobře, máte 300 eh, reprodukčních skupin vlků, ale možná proto, že už se do Španělska více vlků nevejde. Potom, když jsme zjistili, zali existuje stanoviště socioekonomická, ekologická hlediska, Eh, tam, kde se nyní nacházejí vlci, tak jsme zjistili, že vlk se objevuje pouze ve 25% Pyrenejského polostrova, ale že by se mohl objevit na 50% Pyrenejského polostrova. Ve španělském případě někteří vědci řekli, že více než 300 čtverečních kilometrů by se mohlo uh, použít pro vlky. Bohužel uh, sdělovací prostředky uh, vystupují podle určitých Eh, otázek eh, podle toho, v jakém fóru se nacházíme, ať už je to parlament či Evropská komise. A v mnoha případech eh, se hovoří o nadměrné populaci, overpopulation, ale to ve Španělsku tak není. Evropská komise uskutečnila například návštěvy s cílem zhodnotit stav zachování populace vlků a zjistili jsme, že v médiích se hovoří o tom, že Brusel, EU otevře dveře e, tomu, aby se mohlo začít s odstřelem vlku. A tak úplně to tak není. Asi bychom také mohli skritizovat úlohu médií. Eh, eh, co se týče výjimky směrnice habitat a odstřelů. Na základě údajů vidíme, že existuje nediskriminovaná kontrola. Souvisí to s eh, nedávným rozsudkem v případě Finska. Je to tedy soudní řešení. Většina odstřelených vlků vede ke zničení celých skupin. Vlku, Tady uh, vidíte chráněné uh, přírodní oblasti Natura 2000 a vyvstává tady otázka související se společnou zemědělskou politikou, evropské fondy. A už budu končit. Možná problém je ve vztahu eh, s dotacemi a závazky finančními a s počtem odstřelných vlků možná úřady úplně nehovoří o ekopodmíněnosti, které souvisí s těmito fondy a závěrem bych vám chtěl říci, že vlci jsou chráněným druhem a chráněné eh, druhy by neměly být předmětem kontroly eh, člověka, protože musíme si uvědomit, eh, že se jedná o vrcholného predátora. A Eh, je to úplně něco jiného než druh pro lov. Vlci jsou eh, chráněným druhem. Zabijeme-li vlky, tak to nesníží konflikty ve společnosti, nezlepší se tím tolerance a zároveň se tím eh, se nesníží pytláctví. Z hlediska mnoha organizací evropské směrnice by se neměly uplatňovat flexibilně, měly by se striktně plnit stejně jako ostatní legislativa. Děkuji. This Děkuji, pane Fernandézi. A teď dám slovo dalšímu uh, autorovi petice. Jedná se o petici 426 2018 Stanislav Bergan ze Slovenska za uh, eh, Združení biofarmářů a 50 dalších, uh, eh, 50 dalších nestátních organizacích k uh, managementu uh, divokých masožravců. Pane Bergane, máte pět minut na představení své petice. Jeho mikrofon. Vážení eh, poslanci, dámy a pánové, eh, já jsem ze Slovensko a vysvětlím vám, co, eh, proč hledáme řešení pro tyto otázky. Eh, zvířata, eh, která mm, chovám my, sežrali masožravci. Mm. A další věc je, že děti, které vidíte tady eh, na té fotce, by měly mít eh, možnost žít dál na venkově a vyrábět zdravé eh, mm, potraviny. Čím se, vyznačuje slovenský farm, čím se vyznačují slovenské farmy? Jsou poměrně malé. Zásadní hospodářská situace ve Slovensku je taková, že malé farmy nepřežijí sami o sobě. Snaží se vyhledávat další činnost, nejenom zemědělství. Například agroturistika roste v poslední době docela zásadně a já bych rád zdůraznil, že koexistence je praktická, prakticky nezaručitelná v oblasti Alp. Musíme lépe spolupracovat. Předtím, než jsme vstoupili do EU, Eh, populace v jeho východní části eh, dinarských a dalších eh, horkých populací stagnovala, ale protože jsme chránili vlka mnohem více, tak jsme zajistili jeho rozšíření mnohem více ve Slovinsku než jinde. Takhle vypadá naše eh, eh, zemědělská krajina. Typické tam je, že eh, zemědělská krajina je velice roztříštěná. Nemáme velké aglomerace, kromě několika údolí, takže je velice obtížné provozovat zemědělskou činnost v takto zalesněných oblastech. Jak asi víte, mm, dobytek nemůže existovat na farmách, pokud nebude dostatek pastvin. Myslím, že by bylo velice těžké eh, zavádět ochranná opatření v takovýchhle oblastech. Kromě toho turistické trasy také probíhají eh, touto oblastí. Takže pokud eh, sem zavedeme ovčánské psy nebo tady postavíme ploty v té krajině, tak zase poškodíme tu alpskou krajinu. Pokud jde o, o, o včátské psy, tak um, nemáme prostě uh, jich dost. Abychom uh, tam mohli postavit lidi a ty psy. Uh. Poslední projekt, který my jsme měli eh, k eh, monitorování vlka, ukázal, že zůstají škody také vzhledem k zavedení ochranných opatření. Pokud se podíváte na ta čísla, tak uvidíte, že počet útoků eh, vlkem narostl. Jenom proto, že jsme tam přestali vidět eh, městskou činnost, skočil je eh, počet ovcí eh, klesl ze 4000 na 300. Do jaké eh, míry eh, je toto eh, ovlivněno? Ne, trpíme velkými ekonomickými škodami. My tady máme živá zvířata, která nám ta zvířata poškodí. Takže Představte si, jak vidí, jak eh, mm, trpí děti, když eh, vidí eh, trpějící zvířata a napadená vlkem. Samozřejmě si řeknou, že nepůjdou do něčeho, do, takovou, do takové zemědělské činnosti, když něco takového vidí. Vlk je predátor. Ne útočí na zvířata jenom, aby přežil. Prostě útočí na zvířata, protože je to v jeho povaze. Domácí eh, zvířata eh, se nám také zamotávají do eh, plotu, protože v minulosti nebyla zvyklá na Takže vlky nelze líčit jako nějaké eh, velké neškodné masožravce. Pokud se jejich populace příliš přiblíží lidem, tak vzniká i problém eh, v kontextu eh, domácích zvířat, protože se také, také dochází ke křížení mezi velkým a psem. Další důležitý problém je otázka lidských práv a ochrany biodiverzity. Vlci působí hodně škod, protože ztrácíme hornou půdu, přicházíme o hornou půdu, což je velice užitečné, eh, která je velice užitečná při extenzivním eh, zemědělství. Byla přijata eh, řada řešení na národní a evropské úrovni a rozvoj venkova v alpském regionu byl všude zdůrazněván. A ta politika, kterou teď vedeme v oblasti Eh, masožravců má úplný opačný eh, dopad. A pokud jde o eh, zúčastněné strany, všichni mají z daných legislativních aktů prospěch, kromě zemědělců. My trpíme obrovské ztráty. Ti zúčastnění, eh, kteří eh, mm, spravují ty vlčí populace, eh, samozřejmě se snaží přesvědčit ostatní účastníky. Ano, já už končím. Prostě mm, jsou před námi jenom dvě možnosti. Buď to necháme tak, jak to vidíte vpravo, a nebo umožníme, za, aby krajina zarostla, protože nebudeme provádět aktivitu která by udržela tu krajinu takovou čistou a krásnou. V krajině se pohybuje příliš mnoho masožravců a neměli bychom umožnit všem těm romantickým milovníkům přírody e, rozhodovat o tom, jak e, řídit e, vlčí populace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Bergamene, a děkuji oběma tady autorům petice. A teď dávám eh, slovo Aně Házekam, která bude eh, předsedat prvnímu panelu tohoto slyšení. Děkuji, Tatiano. Teď se tedy pustíme do prvního panelu dnešního slyšení analýza vlčích populací eh, v EU. Po dvou prezentacích expertů budeme mít také první otázky, takže pokud budete chtít, eh, tak se průběžně hlašte. Tady dostane slovo profesor eh, Luigi Boitani, předseda eh, iniciativy pro velké masožravce pro Evropu i UCNSSC. Profesore Boitani, dostáváte slovo na 10 minut. Děkuji vám eh, za příležitost s vámi hovořit o eh, stavu eh, vlků v Evropě. Já tady budu mít připravenou celou řadu slajdů, abych vám umožnil si utvořit základní představy o tom, kolik jich je a kde bude to výsledek eh, naší iniciativy, což je eh, eh, skupina 40 expertů v rámci IUCN. Tahle mapa zobrazuje rozsah rozšíření vlka v 60. letech a data, kdy byl zabil poslední, zabit poslední vlk. Jak vidíte, tam většina vlků už dávno nebyla ve většině míst. Ale teď eh, v zejména na východní Evropě směrem eh, na západ vidíme zásadní expanzi na konci minulého století a na začátku tohoto. Ty eh, červené šipky ukazují rozšiřování. A pokud si srovnáme to rozšíření v 50. a 70. letech s distribucí v roce 2013, tak vidíte, že ty modré oblasti Eh, rostou a vlci eh, tedy okupují stále větší oblasti. Tohle je mm, mapa mm, posledního, poslední a nejaktuálnější mapa rozšíření z roku 2017. Eh, Stála přítomnost je červeně a příležitostná příležitost je modře. Později vysvětlím, jaký je mezi tím rozdíl. Nicméně vidíte, že máme mnohem více vlků ve Skandinávii, ve Finsku a v západních Alpách, ve Francii a zejména v Pobaltí a, a v Dinárské karpatské oblasti. Jo, abyste si dokázali představu o rozšíření, eh, o rychlosti rozšíření té populace. V roce 2000 byl v Německu eh, jeden vlk, to byla ta tečka, nebo jedna smečka. To je tečka tady vpravo. A tohle bylo v roce 2015 16 eh, A tohle jsou informace z minulého roku. A určitě nové mapy ukážou další nárůst, takže ten eh, nárůst populace je 30% ročně, což biologii eh, mm, je známo jako eh, maximální eh, schopnost nárůstu zdravé vlčí populace. Jak hledáme ty významné populace? Je to důležité zejména z hlediska managementu, z biologického Eh, pohledu eh, je jenom jedna vlčí populace v Evropě, protože vlci můžou migrovat na velkou dálku, ale tady z hlediska managementu máme 10 různých populací růz, různými barvami. A jelikož lidi eh, zajímá její čísla, tak jsem je tady zmínil, pro nás to tak, tak důležité není. Ten eh, červený sloupec uprostřed ukazuje, že největší populace eh, jsou ti karpačtí. Máme eh, také dobrá čísla v, na, v Pobaltí a na italském poloostrově. Důležité číslo je ten, nebo důležitý sloupec je ten trend vpravo. Vidíte, že většina z nich roste, anebo je stabilní tato kritéria eh, jsou eh, prakticky eh, blízko ohrožení nebo není s nimi problém podle IUCN. Nicméně tady se to hodně liší z hlediska metody získávání těchto čísel. Nemá smysl je všechny spojovat takže existují eh, velké odhady. Eh, abych to tedy eh, řekl dohromady, máme asi 17 000 bloků v Evropě, z toho 13 až 14 000 je v Unii. Obecně nám narůstá jejich počet i rozsah působnosti. Pokud se podíváte na velké masožravce, tak máme více medvědů než vlků, ale ty, eh, ti občané nenahá, občanům nenahání takový strach. Potom tam máme také rysy a eh, rosomáky. A, a určitě eh, je jasné, že se nám změňuje mm, způsob využívání půdy, řada podhůř, oborských a Eh, hornatých oblastí je opuštěna. A pravděpodobně proto jsme neměli nikdy tolik eh, velkých eh, bíložravců. Vlci jsou také nesmírně odolní, jsou schopni žít prakticky kdekoliv. Kdekoliv nejsou vystříleni a mají tam co k jídlu, takže to může být ve vaší zahradě, pokud je tam prostě necháte být jsou eh, velice eh, tolerantní vzhledem k lidskému použití eh, mm, lidmi. Já jsem teď dostal video z toskánské vesnice, kde našli vlky v centru vesnice, ale lidi se jich nebojí, protože vědí, že vlci jim nic neudělají. Pokud se podíváte na ten model, tak uvidíte, eh, že eh, v Evropě se budou opouštět eh, zemědělské plochy do budoucna, takže můžeme očekávat více prázdného prostoru pro vlky do budoucna. Vlci běhají na dlouhou vzdálenost. Jsou schopni ujít 15 km snadno. Tohle je krásný příklad vlka, který byl označen ve Slovinsku Ehm, přešel do Rakouska a pak zase zpátky do Itálie a pak se zase usadil někde a usadil se nakonec u Verony. Takže jsou schopni ehm, přejít 5000 kilometrů, to je norma. Vlci mohou ehm, se dostat kdekoliv do Evropy, kdykoliv. Není to nic mimořádného, prostě oni akorát chodí. A žerou prakticky všechno a jdou do nejsnažších obětí, pokud je to jelen, je to jelen, ovce, ovce. Um. Takže pokud se podíváme na biologii vlka po celé Evropě, tak máme spoustu různých informací o jeho stravě. A samozřejmě jsou velké pověsti ohledně toho, jestli jsou to skuteční vlci nebo Eh, kříženci mezi eh, vlkem a psem. Vlk a pes je eh, stejný druh, který mm, se může křížit a, a mít plodné potomstvo. Nicméně bariéry v chování omezují toto vzájemné křížení, takže obecně máme méně než 5% hybridizaci, což je poměrně málo lokálně. Ovšem dochází k velice znepokojeným, eh, znepokojivým situacím. Například v Grossetu v eh, Itálii, Toskánsku, tam je vysoká prevance hybridů. A to je samozřejmě problém, protože eh, hybridi už, to už nejsou vlci, nejsou to ani psy. Nicméně neplatí, že hybridi by byly nebezpečnější než vlci, protože by se báli méně lidí, to je špatně oni eh, se chovají eh, stoprocentně stejně i jako vlci. Toto je závěrečná fotografie, protože jsem měl odpovědět eh, na to, proč bychom měli chránit vlky. No je celá řada různých důvodů. Protože mm, vlci mají různé hodnoty. Lidi si jich váží z různých věcí nebo mají s nimi spojené různé hodnoty i negativní, jak jsme slyšeli. Takže v závislosti na hodnotách, které máte, eh, budete mít různý důvod. Jsou ekologické, vědecké, vzdělávací, kulturní, estetické, hospodářské a, a dokonce i etické. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji, pane profesore Bortany. A nyní Ženevie, Gabon, která eh, je eh, profesorkou zoologie, etologie. Máte slovo. Merci de votre attention. Je vais laisser de côté mon PowerPoint. Takže já chci hovořit o tom, co znamená tedy návrat vlka celoevropsky se tyto populace šíří, rostou. A to vychází z, z určité dynamiky, kdy, eh, která nesmí, nemůže být vnímána pouze ekologicky. Ve většině zemí Evropské unie hlavní výzva stálosti těchto populací je v konfrontaci s člověkem a jeho aktivitami. Co vyplývá, že v přírodním prostředí které slouží rekreačnímu užití a tak dále, tak ta stálost eh, tě, té populace vlků je spíš o schopnosti veřejnosti vnímat eh, etologii vlka a sladit ji s lidským vnímáním. Protože je jasné, že je tu určitá dynamika tohoto druhu a tak dále a místní populace prožívá návrat toho vlka. Je to nepředvídatelné, náhlé a jeho objevení vždy vyvolává otázky, proč zrovna teď, proč tady, jak, hrozí nám nějaké nebezpečí, eh, ať už ekonomické nebo osobní. A otázka, která se navízí tam se, kde se intenzivně vlk vrací, je o to, je to, je to přírodní, a nebo je to vlastně umělé. Ve Francii to řeší média, žurnalisté eh, vždy zdůvodňují přírodnost toho. Ale sociální a politické prostředí se neuspokojí těmito vědeckými eh, vysvětleními. My vysvětlujeme, že víra v reintrodukci vyplývá s tím, do jaké míry lidé byli informováni v době, kdy se poprvé objeví. Ale jsou tu také takové koncepce jako disperze, prostorová. A velká veřejnost má k eh, dispozici pouze určité obrázky a modely, které z určitých situací a incidentů a ty jsou eh, tak známé, že vlastně v červenci 2013 byla první přítomnost eh, vlka ve Francii a eh, někdo mi říkal, že se to připravovalo celou řadu let a to proto, že před tím jsme vlastně zaváděli jiné druhy toho, co nesní vlk. Prostě různé takové intelektuální procesy, kdy si lidé snaží zpětně vysvětlit, proč se vlk vrací. A navzdory veškerému eh, ve, ve, veškeré analýze, šetření a tak dále, tak i nadále se to objevuje i v politickém jazyce. Ve veřejném prostoru. Třeba 2014 ve Francii vlk byl uměle navrácen. To, to říká nějaký politik. A mluví se tam o Bernské úmluvě i když by to nemělo být, a byl znovu pro, takto vypuštěn člověkem a tak dále. Takže, i když samozřejmě to, tohle je problém, když je to vnímáno uměle, spíš než když je to při, přirozený proces. Má to určitý e, dopad na to, jakým způsobem se dlouhodobě tento druh e, bude spravovat, protože tady vyplývají z toho určité antagonizmy. Například, e, kdy je to proti jaksi lokálnímu rozměru versus evropskému. Nebo životní prostředí a krajina a vůbec člověk versus příroda. A tak to se vlastně formalizuje určitě odmítnutí vlka. A tato polemika má reálné dopady na ochranu tohoto druhu. Protože máme tady pocit, že v podstatě ho vnímáme jenom v pozici jaksi vlk a versus pastoralismus. Ale jsou tu samozřejmě kulturní, psychologické, ekonomické výzvy, jim před nimi stojí zemědělci a to nechceme minimalizovat. Ale jde o to, jak jsou ty otázky týkající se vlka orientovány. E, například v roce 2018, e, kdy byl vysvětlován nový plán o, e, na téma vlka, tak se říká, že musí být koncipován v těch územích. A samozřejmě je, že je důležité vědět, jakým způsobem vlk najde své místo v ekosystémech s lidmi, kteří tam jsou. Takže e, nedáváme jaksi kostel doprostřed vesnice a e, spíš je tu jakási hora, kam ty lidé chodí, musí, je to něco přirozeného. Takže pokud vlk e, umožňuje určit, určitou změnu u, úvah eh, o pastoralismu, tak se zdá, že tady to vnímáme pouze z hlediska jaksi pěstování zvířat nebo lovu. Nic jiného. A týká se to tedy jenom chovatelů a lovců? Můžeme být e, také venkované, aniž bychom byli lovci nebo chovatele e, eh, zvířat. Ochrana vlka. Stejně jako ochrana jakéhokoliv jiného druhu. E, nijak nesakralizuje toho e, vlka, nečiní z něj něco svatého. Ale zkrátka, je tu určitá stála populace, která musí být dostatečně rozsáhlá, a aby bylo možno jí, tu populaci nastálo udržet, e, z hlediska genetické variability. A e, žádná země nemůže být vyloučena z ochrany vlka na svém vlastním území. E, stanovování maximálních e, počtů e, nebo čísel to ani nezaručí ten klid v tomto prostředí a přitom to vůbec e, nezaručí tu ochranu. Ehm, na čem to tedy bude záviset? Bude to záviset pouze na šíření cizích populací, jak si v zákulisí, nebo eh, přímo u nás. Ehm, hovoříme tady o různých číslech a stropech eh, počtů na různé prostředí. Ale mm, tyto modely eh, jsou neúplné, umožňuje to samozřejmě do určité míry jednat, ale spíš jednat ve smyslu ničení tohoto druhu, to znamená, od kdy lze spustit znovu jeho zabíjení. Čili jde, vždy to bude, vždy půjde o definici počtu, které lze legálně zabíjet u populace, která je považována za stálou. A tím budou vznikat stále nové návrhy, eh, kdy v podstatě bude snaha zastavit vlka v jeho kolonizaci, vyloučit ho z některých zón. Tím, že jakýkoliv vlk, který se od, odstne v této zóně, může být zabit a nebude se to vůbec počítat do kvóty. Eh, stále je tu určitá kolektivní image vlka, která se nestrácí. Eh, píše se o, eh, znovu jsou různé zvěsti o útocích ale eh, a vzdálenostech, protože lidé chtějí nějaké úplně přesné informace, přesné in, e, e, údaje a čísla o vzdálenosti, které může být vlk od obydlí a podobně. Stále je, máme problém vypracovat určitý způsob nalezení kompromisního řešení kohabitace s vlkem, který by byl jiný než úplná destrukce. Já samozřejmě vycházím z toho francouzského eh, příkladu, který jsem ilustroval různým příklady. Je to určitá dramatizace, eh, kdy se zúrazňují škody a poškození. Ale z toho vyplývá, jaká je vlastně ta výzva. Zase, že mm, mm, ta stálost té populace závisí méně na ekologických omezení, spíš eh, než existence určité alternativy jejich ničení. Takže vzdělání by mohlo překonat tuto otázku na základě anticipace. A já bych chtěla skončit poslední otázkou. V zemí, kde se vlk vrací, tak chceme z něj učinit jaksi součást národního eh, dědictví. Otázka kontinuity. Víte, že zmizel, teď se vrátil. A chceme ho předat i za dalším, dalším generacím, aby eh, překlenul, aby přežil tu naší vlastní generaci, aby se stal součástí národního dědictví, součástí našeho životního prostředí. Toto dědictví a bohatství, které máme, tak eh, vlk do něj ve Francii nepatří. Či stále tu není žádná alternativa kromě jeho destrukce. Uh, eh, děkuji paní doktorko Carbone a nyní bude následovat prostor pro otázky a odpovědi. Bohužel nemáme dostatek času. Eh, pokud eh, nestihneme všechny dotazy, tak je můžete posunout do druhé části sekce odpovědí a dotazů. začněme. Jedna minuta pro každého. Buďte tedy prosím struční. Pan Vici. Jsem první, děkuji. Uh, Vlk je problém v Evropě, to je jasné. Někteří uh, se ho bojí, něk- já, někteří ho mají rádi. Uh, já jsem rád, že ty počty uh, rostou, ale viděli jsme, že Eh, na Slovensku 100 eh, vlků pouze může zabít přes 160 tisíc kusů. Eh, na Slovensku máme 500 vlků, ale nemáme tam takovéto škody. Eh, takže asi ten příběh se liší. Když se eh, podíváme na to, co si myslí ochránci přírody, tak ti říkají, že máme několik set a lovci zase říkají, že jsou tisíce vlků na Slovensku, takže ta čísla se také liší. Já bych ale chtěl zúraznit, že eh, lidé v Evropě mají rádi vlky, nejsou tady pouze lovci, Eh, či zemědělci. Na Slovensku probíhá eh, petice dva měsíce, kde se eh, žádá nulová sazba pro úmrtí vlhků a máme tam přes 2000 podpisů na této petici, což je tedy mnohem více než je počet vlků. Pan Tilimec, paní Tilimec, děkuji za tyto prezentace. Vlk je zpět eh, v Evropě. Hovoříme 13 až 14 tisíc eh, vlků. To jsou ta čísla, která máme. Ale čísla nejsou nejdůležitější. Ty reakce jsou různorodé, eh, vědci se těší, je to chráněný druh, je to dobrá zpráva pro biodiverzitu, že se vlk vrací do lesů Eh, reguluje eh, své prostředí a má vliv eh, přímý či nepřímý i třeba na řeky. My jsme viděli, že také se živí hmyzem, mršinami a tak dále a třeba tím odstraní i oslabená zvířata v lesích. Ale my samozřejmě chápeme obavy ze strany zemědělců, protože s vlkem se pojí dlouhá historie, vždy v pohádkách je ten zlý. Ale když se na to podíváme z hlediska biodiverzity, tak je vlk dobrý a proto zákonodárce eh, by měl umožnit soužití s vlkem. Eh, dovolte mi uvést lucemburský eh, příklad. V Lucembursku máme plán pro management a uh, zachování vlku. Omlouvám se. Takže vlk je důležitý, to je závěr. Paní Müller, eh, soužití. Já si myslím, že v mnoha evropských regionech to možné není, protože je eh, jasný konflikt, který jste popsali mezi zachováním rozmanitosti, především v horských regionech a já si myslím, že tady tato otázka eh, chráněných eh, regionů a soužití se semědělci třeba na Slovinsku se vytvoří prostřednictvím legislace, leg, legislativy a nějakých eh, volných zón. Potřebujeme mít hodnocení dopadu Eh, je dobré mít eh, posouzení dopadu, kde je přidaná hodnota, eh, zachováme-li toto soužití. Chci zde také zmínit všechny kozy, ovce a jiná zvířata, která jsou také důležitá pro, pro biodiverzitu a na druhé straně máme vlky, jedná se o neobhospodařované oblasti a biodiverzitu. Já bych tedy chtěla říci, že musíme mít jasný jasné vědecké informace a potom můžeme hovořit o příloze a jestli eh, bude tento vlk chráněn a jak to bude s regulací eh, populace. Paní Čika? Eh, paní Čekardy, děkuji. Eh, pan eh, Bojtány ukázal eh, fotografii vlka v jedné toskánské vesnici a řekl nám, že lidé se ho nebojí. Myslím, že zemědělec se na to tak nedívá, když mu vlk zardousí 16 třeba ovcí a hodně zemědělců jsou svědky těch lovů vlků nebo jak zachvacují jejich zvířata. V Itálii eh, se spočítalo, že v Toskánsku je 600 vlků, protože v alpské části je to 1500, takže třetina italských vlků je v Toskánsku. A problém eh, farmářů jsou ty nepřímé škody, protože v Itálii se za kus dostane 180 eur. Ale ty škody jsou mnohem větší. Prostřednictvím Evropského fondu pro rozvoj venkova můžeme pomoci těmto chovatelům eh, dobytka, tak aby se vykompenzovaly ty přímé finanční škody? Paní Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tyto velice zajímavé prezentace. Vidíme, že ochrana funguje na evropské úrovni, protože populace vlků roste a obnovila se v podstatě. Už má určité dopady, máme tu svědectví slovenských a jiných zemědělců a další, kteří hovoří o skutečných problémech, eh, které z toho vyplývají pro naše zemědělce. Takže já bych chtěla pokazat na další téma, a to je téma rozvoje populace hybridních, které vyplývají z křížení mezi velkým a psem. Není tohle náhodou nová hrozba pro naše zemědělce? Můžete nám k tomu říct víc o této nové populaci hybridů? Thank you very much. Uh, next one. Děkuji, pan Bokovič. Děkuji za slovo. Eh, děkuji panu Bergantovi za to, že představil situaci na Slovensku. Myslím si, že to bylo velmi jasné. Slovensko je země, kde je možné, aby eh, společně žili s masožravci, ale během eh, poslední roky se zakázalo střílet vlky, tak aby se zachovala populace vlků. A proto populace vlků a medvědů se zvýšila o třetinu, a to každý rok. Situace s medvědy se vymkla kontrole. Z 600 to naskočilo o 300 a máme 130 vlků. Ta situace se vymkla kontrole a proto to zemědělství je problematické, především eh, chov dobytka a děti se bojí chodit do škol. Monitoring není dostačující a proto mám dotaz. Myslíte si, že řízení populace vlků je potřebná v určitý moment, když počet vlků je příliš vysoký? divoká zvěř mizí, eh, protože vlci je požírají velmi rychle. Eh, paní Schnittebauer, eh, děkuji za tyto prezentace. Já jsem farmářka a tato situace je nám známá. V Rakousku máme Eh, drobně strukturované zemědělství, jsme alpskou zemí a jsme pišní na alpské zemědělství a eh, samozřejmě určité ty e, variace nejsou tak úplně možné kvůli cestovnímu ruchu. Já vás všechny zvu do Rakouska, abyste se podívali na náš cestovní ruch a e, e, musíme nechat e, prostor pro život, ale já nevím, jak je to s přílohou pro ochranu farmářů. Děkuji vám, pane profesore. Vy jste řekl, že hm, Evropa E, přijde o, zemědělství a to mě bolelo, protože kdo bude živit naše e, zemědělce a souvisí to e, také s životním prostředí. To znamená, my budeme dovážet zemědělské produkty ze třetích zemí. To by asi nebylo moc rozumné. Děkuji. Pan Dár. Děkuji. Já bych chtěl doplnit Eh, to, co řekla kolegyně. Eh, v Evropě je ještě další populace vlhků. Pokud jsem to dobře pochopil, tak komise říká naopak, eh, říká, že máme klesající populaci a že to je důležité pro ten management. Takže máme pouze jednu populaci a potom za druhé. Mám ještě další dodatečný dotaz. Jak velká musí být ta populace, aby se sama e, zachovala z vědeckého hlediska? Jak velká ta populace musí být? A potom ten druhý dotaz, ten je na vás na oba. E, kolik e, vlků vydrží země? A e, potom jsou oblasti, kam ti vlci nepatří? Paní Okren, e, děkuji za to, že jste přišli mezi nás. Eh, vlci mají velmi špatnou pověst. Ano, oni dokonce jedí babičky a se převlékají se za babičky. Já myslím, že prostě eh, v našem dědictví je, že vlci jsou špatní, kromě eh, Kiplinga, protože u Kiplinga tam má o velmi dobrou pověst vlk. Lepší než jiná zvířata, ale pokud já vím, tak máme větší Eh, problémy s volně pohybujícími se zvířaty, jako ježci, ježci, kteří útočí na eh, prasata a na, jehně, na jehňata. Eh, pardon, orlové, kteří útočí na prasata a na jehňata. A takže nemůžeme přeci říci, že nebudeme mít orly, protože pokud se podíváte na čísla, tak máme více útoků od psů, psů na lidi. A tolik vlků přeci na lidi neútočí, pokud já vím. A potom, eh, eh, potom eh, máme ty psy, kteří, které nejsou těmi správnými druhy. A tak chci zde zmínit ještě ovce a čísla. Omlouvám se, máme ještě čas na jednu otázku. A ještě dávám eh, slovo paní Evi. Eh, děkuji. Podle údajů Evropské komise různé populace vlků, které se nachází v EU, eh, šest nemají příznivý status zachování. Pro mě je důležité připomenout, že to, že jeden druh není ohroženo vyhnutím, to neznamená, že bude mít příznivý status zachování. A Evropský soudní dvůr nám říká, že správná aplikace směrnice o stanovištích počítá s tím, že členské státy se neomezí pouze na zabránění degradace druhu, ale že stanoví opatření pro zachování stavu zachování. Itálie má velkou odpovědnost. My máme velký počet vlků, ale mnoho eh, regionů, Eh, přichází s kriminálními pokusy, tak aby zlegitimizovali odstřel eh, zvířat, která nejsou hrozbou pro člověka. Eh, já jsem velmi spokojená, že máme tento nový plán pro vlky, který nedovoluje odstřel. A chci se zeptat, s jakými konkrétními opatřeními, dobrými postupy se počítá na národní úrovni, abychom zabránili, že Eh, toto zvíře, které je obětí fake news, tak eh, aby se ta situace zlepšila. Eh, děkuji. Nyní máme několik minut na odpovědi. Ale než přistoupíme k vašim odpovědím, tak bych eh, chtěla požádat zástupce komise, aby nám poskytl svůj názor na věc. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Podle, stanoviště, eh, podle směrnice o stanovištích každých šest rok členské státy musí posoudit a informovat o stavu zachování všech druhů, které jsou pokryty ve směrnici o stanovištích. To je přes 100 hodnocení, včetně vlka. A toto se dělá v souladu se zásadami a kritérii, které jsou stanoveny ve směrnici a v podle metodiky, která byla dohodnuta a rozvinuta společně s členskými státy. My nyní pracujeme na nové um, aktualizovaném komplexním hodnocení pro všechny předmětné druhy a to se dokončí příští rok. Ale zatím jsme došli k předběžným zjištěním Eh, která je potřeba prověřit a potvrdit. Pokud o tato předběžná zjištění, vlk není eh, v příznivém statusu, pokud jde o zachování z hlediska většiny hodnocení členských států a pokud jde o eh, zeměpisnou úroveň. A další kroky jsou následující. Evropská agentura pro životní prostředí, která nám v této práci pomáhá, bude pracovat s členskými státy na prověření a validaci čísel, připraví se národní schrnutí, eh, připraví se biozeměpisné hodnocení, bude to předmětem veřejné konzultace v lednu. A potom příští rok v červnu během zeleného týdne, všichni jste zváni, tak se představí výsledky. A e, kompletní zpráva o stavu přírody v EU bude prezentována a zveřejněna na podzim příštího roku. Vzhledem k tomu, že nás čas tlačí, tak já nechci hovořit o písemné odpovědi ze strany komise pro petici 426 ze Slovinska, o které jsme slyšeli na začátku, protože tato písemná odpověď poskytuje komplexní obrázek stanoviska komise ohledně mnoha otázek, které eh, byly eh, prodiskutovány a je, je to také přiněte mnoha dotazů ze strany poslanců. Děkuji vám za vaše připomínky a nyní si vyslechneme vaše odpovědi. Eh, děkuji. Pro mě je eh, složité zodpovědět eh, tolik dotazů, hlavně protože ty otázky nejsou jednoduché. Jsou tam různé niance, musíme k tomu mít vhodný kontext, tak aby ta odpověď byla smysluplná. Chtěl bych stručně zareagovat na eh, potřebu vědeckých eh, faktů. To je velmi předmětná připomínka. Často eh, soužití vlka a člověka se diskutuje na základě strachu, předsudků a mimo kontext. Musíme mít údaje, kolik vlků jaké škodě došlo, v jakém kontextu, eh, jaký vliv to má na ekonomiku venkova a tak dále. Plně tedy podporuji eh, výzvu, že potřebujeme vědecké fakta. Eh, pokud jde o podporu pro nepřímou škody, hovořila o tom italská poslankyně, to je velmi důležité, ale záleží to na regionální vládě. V Itálii to není národní otázka ani evropská otázka. Evropská komise už dala možnost strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova pro zachování masožravců, proto je to na regionu Toskánsko. Pastýři, když přijdou o jednu ovec, tak to je problém, to je jasné. Ale dejme to opět do kontextu pokud většina lidí třeba ve středu Itálie se e, nebojí vlků, a nevadí jim, že se kolem nich pohybuje. Samozřejmě ani jeden pastýř si nepřeje mít ani jednoho vlka. Ano, samozřejmě, hybridi, to je problém, e, pokud e, převažují, pokud je to značné třeba tendence hybridizace v určité populace, že třeba z 5% se to zvýší na 10%, ale většinou jsme měli případy hybridu napříč Evropou a ty individuální případy se vyřešily místně. A já navrhuji, pokud máte případy hybridizace, no tak to eh, vyřešte, ale pokud ty eh, hybridy tvoří 70%, tak je nemůžete eh, všechny odstřelit, musí tam existovat soužití. Ten problém je závažný a proto potřebujeme vědecké informace. Pokud ty populace vlků, tak jsou příliš vysoké. Já k tomu nemám odpověď, na to žádná odpověď není. V určitých oblastech máte hodně vlků, a e, lidé se jich nebojí. A zase v jiných oblastech máte pouze několik vlků a lidé e, cítí hrůzu. Záleží to na kontextu. Nemáme nějaký kouzelný práh, e, že by ten počet byl příliš vysoký. Vy jste z Rakouska a vy jste hovořila o cestovním ruchu. Uvedu jeden příklad. Eh, Národní park Abruzzo, který je asi hodinu od Říma, tam máme 2 miliony návštěvníků. A tam je jedna z nejvyšších hustot vlků v Evropě. A nikdo uh, tam ty vlky nevidí. Takže tady neexistuje žádné pojítko mezi přítomností vlků a eh, snížení cestovního ruchu. Musíme říct turistům, že e, vlci nepožírají karkulky. A já dám slovo e, Ženevěv, aby pohovořila o soužití. A poslední dotaz, velmi důležitý dotaz. Kolik vlků je třeba? A to je etická otázka. Nemůžeme být bez vlků my je nechceme mít kolem sebe jenom proto, že jsou potřeba. E, to je antropocentrický pohled, který si e, nemyslím, že by byl e, zajímavým předmětem diskuzi. <laughs> Děkuji. Děkuji, že mi dáváte znovu slovo. Já se vrátím k dvou věcem. Vy, kdo jste tu, představujete rovněž ty postoje, které sociologicky vnímáme. Že když hovoříme o vlku, tak vždycky jako o problému. To je opravdu pro, to je záležitost, protože když hovoříme o kohabitaci, koexistence, a když začneme problémem, možná bychom eh, to mohli vnímat i trošku jiným způsobem, trošku takovým rovnoměrným způsobem, vyváženým způsobem že ty problémy souvisí třeba s, s tím horským pastevectvím a tak dále. A že ta, když řekneme, že ruralita je pasně, pastevectví, no ono, musíme vnímat tu, tu dualitu. To není, celé, není všechno o pastevectví. Um, ehm, nejs, vlk nepůsobí jen problémy. Má i pozitivní účinky. Někteří lidé jsou spokojeni s tou koexistencí a to opravdu i děti. Máme tu problém spíš vzdělávání o přírodě, nejenom o vlcích. A tady hovořím o tom, že náš vztah k přírodě je vztah, který je založen na strachu, na znepokojení. No a jak potom to řídit, tento strach, než že budeme řídit to zvíře prostě a jeho stavy. Takže pokusme se nejprve chránit, účinným způsobem chránit. Protože vždycky musíme mít na vědomí, že zachování a stálost vlka nikdy bude, nebude záviset na ekologických podmínkách, ale bude záviset pouze na nás, na lidech a na naší schopnosti potvrdit tu to volbu. Samozřejmě, že je to i etická otázka, samozřejmě, že je to e, sociologická otázka. Skutečná e, záležitost vlka je právě o tomto. Chceme ho opravdu hájit? jakýmkoliv případě, že nebudeme dávat nějaké limity počtu zón, problému, ale prostě v první řadě nám půjde o to, jestli eh, ho chceme opravdu chránit a to, co dáme pak příštím gener generacím a tak dále, abychom chápali celé to bohatství. Protože eh, abychom koexistovali, musíme samozřejmě být ve dvou. Jinak to nebude. Bez vlka nebude ani žádná koexistence. A jak jinak než tím, že začneme především jasně eh, tuto záležitost řešit jinak, než jenom regulovat jejich počet. Um, uh, Děkuji. Eh, tím se dostáváme ke konci prvního panelu a, přecházíme ke druhému panelu a, a tady dám eh, slovo Tatáně, místo předsedkyně výboru pro petice, petičního výboru. Takže teď eh, požádáme pana Trauborsta a, a profesora Kujulu, aby zaujali místo eh, zde před námi. S radostí vám a, a zde představím profesora Ari eh, Trauborsta, a, který a, působí na univerzitě v Tilburku v, jako docent ekologického práva. katedře veřejného práva. Tento profesor je také jeden z mála právníků, kteří je certifikovaným sledovatelem divokých zvířat. Máte slovo. Děkuji vám, že jste mě pozvali. Je to privilegium, že právník může pohovořit eh, o takto složitém tématu. To je prakticky nemožné, ale pokusím se a nemusíte se ničeho bát, paní předsedkyně. Mým cílem bude. Ano. Zdůraznit eh, některé eh, klíčové eh, závěry k těmto souvisejícím eh, tématům. To je všechno důležité z hlediska eh, zachovávání nebo řízení populací vlka. Já budu zejména hovořit o myslivosti a výjimkách z ochrany. Vzhledem k omezení se časovému se zaměřím na směrnici o výskytištích a o stanovištích tedy a Tady ty eh, obrázky eh, hodně eh, reprezentují dnešní pořad. Tady je vlk, mm, který si chytá potravu pro potomstvo. Trochu problém přehledovat slajdy. Tak. Takže kde jsou vlci v těch modrých oblastech? tak tam členské státy mají povinnost eh, za prvé chránit ty nejvhodnější oblasti pro vlky jako Naturu 2000 podle režimu přílohy 2 a musí eh, také podle eh, přílohy 4 je zajistit a mm, v těch světlemových oblastech jsou flexibilní režimy ochrany podle přílohy 5. Všechny tři eh, režimy eh, podle příloh 3, eh, 4 a 5 mají dosáhnout dostatečné, dostatečnou úroveň ochrany pro vůči populace. Bohužel je tady pořád nejistota, jak ten stav posoudit, jestli to má být možnost vyhnutí nebo Eh, potom také role genetických eh, a jiných faktorů při tom posouzení, ale od nedávného rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora o lovu vlku ve Finsku je tady už určitá představa ohledně toho, jak posuzovat stav ochrany. Podle soudu je třeba to dělat jak na místní úrovni, tak na vyšší úrovni. A tato vyšší úroveň může být území českého státu, ale v zásadě to může být také přeshraniční eh, populace. I když eh, ne, vzhledem k vokům eh, v, přes hranicemi, mm, za hranicemi mimo EU, jako v Rusku, soud už nezachšel do podrobnosti k tomu předhraničnímu přístupu, i když by to dávalo smysl zabývat se na úrovni všech členských států nějakým takovým plánem ochrany vlka. V každém případě eh, soud teď eh, přišel eh, s důležitým impulzem pro dlouho doporučení Evropské komise i pro mm, stálý výbor Bernského výboru Eh, ke zpracování eh, přístupu pro eh, každou populaci velkého masožravce. A tyto populace jsou přeshraniční z definice, takže mm, se mohou přelézat přes hranice a takový přeshraniční přístup také poskytuje jednotlivým členským státům stále větší možnost zajistit výjimky před Eh, přísnou ochranou. Z přísné ochrany. Tak mě to tady moc nejde s tím dálkovým ovladačem. Tak. Takže tam, kde působí příloha 5, tam vybíjení bloku eh, lze povolit, pokud eh, je dosažen dostatečný stupeň ochrany, populace se řádně sleduje a dodržují se určitá omezení, pokud je o prostředky pro likvidaci vlku. Ehm, tam, kde je ehm, režim podle čtyřky, tak tam jsou ještě další dvě, pod, tři podmínky před povolením ehm, likvidace eh, podle článku 16. Za prvé, eh, ten, ta výjimka musí být z jednoho z důvodů vyjmenovaných, například eh, prevence zásadního škod na dobytku. Potom je třeba prokázat, že nejsou žádné alternativy k likvidaci a, a nesmí to samozřejmě omezit dosažení e, toho e, příznivého stavu ochrany. Od nedávného e, rozsudku víme, že článek 16.1a může sloužit jako základ pro schválení legálního odlovu vlků jako prevence proti nelegálnímu odlovu. A to tež eh, může platit pro eh, lov vlka pro rekreační eh, účely. Nicméně ty podmínky jsou poměrně přísné a těžko se asi naplní v praxi. Například pokud jsou pochybnosti ohledně dopadu lovu na stav ochrany, takové, takový lov nemůže být podle soudního dvora povolen. Analýza článku 16 vzhledem k eh, judikateře soudu ukazuje, že jsou alespoň čtyři eh, důležité proměny, které do značné míry eh, ovlivňují rozsah povolení na ehm, likvidaci vlka podle režimu 4. Je třeba mít eh, to podložené vědeckými informacemi, musí to vycházet eh, z, národního, z národní legislativy a, a musí být eh, přeshraniční plán pro zprávu populace velká. Pokud je nějaká populace malá a zranitelná a vědecké podklady jsou nejednoznačné a není jasný národní plán a žádná smysluplná přeshraniční spolupráce potom ten eh, prostor pro eh, lov vlka podle eh, přílohy 4 bude velmi malý. A ještě závěrem dvě další otázky. Za prvé, územní plánování, co by nástroj pro zprávu vlka. Hmm. Tam, kde jsou ty zóny, s příznivě nastavené budou vždycky v souladu s směrnicí o, o stanovištích. A zóny eh, pro eh, vyloučení eh, velká se těžko slučují s režimy podle přílohy 2 a podle přílohy 4. A poslední věc je tady hybridizace. Tady se omezím na to, že prohlásím, že Eh, vzhledem eh, k doporučení 173 Bernské úmluvy eh, se v směrnici o výskytištích volá po dvojím přístupu. Za prvé mají ty hybridy, ty hybridy mají být odstraněny z populace pod státním dohledem a na druhou stranu mají být chráněni od veřejnosti, aby se nevyskytly problémy s ochranou vlka. Závěrem, to jsou eh, analýzy eh, zveřejněné, mm, ze kterých jsem čerpal. Zejména vás upozorním na ten první článek, který byl vydán poměrně nedávno a, eh, kde jsou rozpracovány závěry Evropského soudního dvora z října minulého roku. Děkuji vám, myslím, že jsem dokonce nějaký čas ušetřil. Ano, děkuji profesore Trauborstem. A teď dám slovo eh, druhému odborníkovi na tomto panelu eh, k právnímu rámci mezinárodním eh, závazkům. Profesor Il Pokojola je jeden z nejlepších specialistů na Velké Finsku. Ten sleduje velké populace masožravců, rozvoj monitorovacích metod ekologii eh, velkých masožravců a jejich konfliktů. On pracuje eh, v Institutu přírodních zdrojů ve Finsku a také napsal hodně články eh, o vlcích. Pane profesore, máte slovo na 10 minut. Lady chair and, uh, Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem rád, že jste mě pozvali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 jsou, které jsou restriktivnější, které mají restriktivnější podmínky, některé méně. Jedna kategorie 4, jedna 5. A je tam velké zaměření na živočišnou eh, výrobu. V uplynulých osmi letech stouply stavy z 300 na 500 v té oblasti a mimo eh, tuto oblast přílohy 4 tam dochází k určitému množství poškození. To znamená, že například vlci zabíjejí lovecké psy. To je velký problém. Čili není příliš mnoho lásky mezi vlky a lovci ve Finsku. A pokud jde o živočišnou výrobu, příloha 4, tak Tady nejsou žádná omezení. Jen malá kontrola. Eh, z, jsou, jsou vypsány určitě odměny a tak dále. That's too fast. What is uh, uh, interesting in Finland and uh, shows some quite big challenge we have is that uh, that Finland wolf populations have been quite much. Ty populace fluktují v průběhu let. A zatím nebyl úplně jednoznačný vztah eh, k roční úmrtnosti z hlediska toho oproti tomu, jak se populace měnila v jednotlivých letech. ta fluktuace se dá vysvětlit asi něčím jiným. Také se ukazuje, že pytláctví ovlivňuje ty fluktuace poměrně jasně. Když je to takový fenomen, který je těžké sledovat, ale analýzu se dá zjistit z, vlky, kteří mají například eh, radiovysílače. Když se podívám, a když to sladíme potom s fluktuací té populace a s mírou pytlácí, tak to velmi souvisí. Takže to je tohle velká výzva, protože ty modelové populace jsou daleko větší než ty empirické. Takže stále přicházíme o další a další vlky. Oh. And uh, because already husbandry A protože oblast živočišného chovu většinou nemá žádné smečky většinu roku, tak ty škody tam způsobují mladí jedinci, mladí eh, vlci, kteří se tam, kteří tam proniknou, nebo ti, kteří jsou z té, v té již, se tam dostanou z té jižní oblasti. Propojení mezi finskou populací a skandinávskou populací jsou poměrně slabá. Někteří vlci migranti tedy jdou, se dostanou do Sk- Skandinávie. Dokonce se pomáhalo tomuto tím, že se přímo převáželi či přenášeli z, ze severního Švédska na, do jižního Švédska, kde existuje aktivní populace. A když se podíváte na známou uh, úmrtnost. South from Rainy Husband area. see that uh, uh, total mortality using... Tak. Za toto desetiletí, roce, deset, bylo 200 a z toho asi 50% bylo zabito na základě zvláštní licence vydané Agenturu pro ochranu životního prostředí finskou. A tyto licence jsou zdůvodněny článkem 16 A, B, C. Případ tedy od případu. A také probíhají určité pokusy o řízený lov, udržování stavu, kdy se snaží, aby se snížili nelegální zabíjení. Kdy byly lovecké roky 14-15 a 15-16, probíhal ten pokus. A v posledních letech se ukázalo, jak ten systém je křehký. populace se snížily. A důvod je, že úmrtnost těch dospělých plodných byla příliš vysoká. I když se lovcům doporučovalo, aby zabíjeli spíš mladší vlk, ale to nefungovalo. Yeah. Then we have discussed... Uh... Dále jsme se bavili s použitím článku 4 A podporu divoké fauny, takže jsem sniž, snižovali některé populace losů souvisí s vlky a tato populace je teď velmi rozptýlená podstatě jsou prakti- je to prakticky ohrožené zvíře. Ale není plně jasné, jestli můžeme eh, to skutečně propojit, jestli můžeme z toho vycházet, jestli dopadu na tu sobí populaci. A vzhledem k tomu, že jsou tu tyto fluktuace, probíhá diskuze, do jaké míry je to zodpovědné nelegální, nelegální lov. A minister pro zemědělství a lesnictví vydal řídící plán a financování projektu Boreal Wolf – kdy se snažíme přispět k lepší koexistenci mezi vlky a lidmi. to na, na to teď nemám čas, ale na webových stránkách se o tom můžete dočíst víc. Thank you, professor Kajolo, and also thank... Děkuji vám, pane profesore Kojolo, za vaši přednášku a za to, že jste nám ušetřil čas pro další diskuzi. Máme tady ještě dotazy, které nám zůstaly eh, z předchozího panelu a potom začneme s novými dotazy. Pan Halschring. Ja, vielen Dank erstmal für die Referate. Děkuji vám za eh, přednášky. Tady eh, vidíme jasně, že máme legislativu pro regulaci vlků, ale je vidět, že to ne ve všech regionech funguje. Tady jsme měli ten eh, slovinský příklad, kde eh, vidíme, že to ne všude funguje, je to eh, na občanech a potom občané nedůvěřují svým politikům v těch opatřeních. Je důležité, abychom tady se nedostali do konfliktu. Jsou oblasti, kde ten problém není, ale jinde ano, ale Eh, také eh, chceme, aby lovná zvěř měla šanci a chceme, aby v horských regionech mohly ještě pořád žít divoké kozy. Je důležité, abychom měli jasný regionální přístup, eh, protože těžko řekneme pastýřům v Evropě, že je ohrožena populace vlků, když oni mají toho vlka za dveřmi lidé, kterých se to přímo týká, tak by měli být eh, podpořeni finančně či jinými opatřeními, tak alespoň by se mohly eh, omezit eh, škody. Já v mnoha regionech jsem nabil dojmu, že to není finančně ošetřeno a že ty škody se tedy neřeší. Děkuji vám, pane kolego. Prosím, držte se jedné minuty během vašich dotazů. Eh, pan Deserle. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Musím to říct rychle. Vím, že všechny naše příspěvky vlastně by mohly spadat do různých panelů. Já se vlastně chci vyjádřit k tomu předchozím panelu. myslím, že musíme do toho vnést trošku racionality a pragmatismu do té debaty. To je zodpovědnost našich volených politických zástupců. A můžeme také jasně reagovat na problematiku, která čelí zemědělci, jak to řekl kolega Slink. Musíme analyzovat počty zemědělců také, kteří uh, přišli o život v kvůli vlkům, nebo počty uh, ovcí, které zahynuly kvůli vlkům. aby se ty statistiky dostaly trochu do kontextu. Samozřejmě, že je to chráněný druh, ale brzy budou i zemědělci chráněný druh. A ohrožený. A pak to může dospět ke skutečně dramatickým situacím, protože jsme nebyli ochotni vzít zodpovědnost pan fiocchi um, eh, já bych eh, chtěl říct, že nikdo nehovořil o dopadu vlčí populace na biodiverzitu, především eh, v velmi citlivých stanovištích, jako jsou Alpská údolí. Eh, my jsme svědky eh, migrace jiných populací a eh, vlci nyní místo predátorů jsou vlastně nyní slabšími zvířaty a odcházejí do měst. A vlastně ta divoká zvěř se musí tedy mm, uchylovat do jiných míst a potom dochází eh, k nehodám eh, na silnicích. A já bych chtěl vědět, zali existují nějaké údaje ohledně eh, dopravních nehod a úmrtí. Pan Dorfman. Já bych měl ještě něco k předchozímu panelu Eh, francouzská odbornice představila úplně idylický obrázek a my jsme byli eh, loni eh, na návštěvě v alpské oblasti na venkově a to nebylo tak idylické. A nyní bych se chtěl obrátit na pana profesora. Hovořil o tom kolega Hoislinger, že bychom měli mít regionálnější přístup k řízení populací vlků Eh, protože existují oblasti, kde je nižší hustota a myslíte si, eh, že eh, v rámci směrnice o flóře a o stanovištích, zali by to bylo možné, aby chom mm, tedy se snažili o zvýšení populace tam, kde ta populace je nižší. Děkuji, pan Buda. Děkuji. Paní předsedkyně, samozřejmě, že naši zemědělci nejsou příliš nadšení z této debaty. Protože my jim vnutíme různé restrikce a teď je ještě nutíme koexistovat s vlky. Ale problém je počet těch zvířat, které mohou ko- koexistovat v různých územích. V Rumunsku máme určitý 4 tisíce eh, medvědů a 6 tisíc eh, vlků. Co se stane, až budeme mít populace nad těmito kvótami. Žádný členský stát Evropské unie, který, kde si hovořil o tom, že by vzal nějaké naše eh, medvědy, tak nikdo je nevzal. A přitom máme stáda, kde je třeba 200 eh, ovcí a tak dále. A on potom přijde eh, o veškerý příjem a peníze, když přijde o ty ovce. Takže i on je to hezké tady v Bruselu se bavit. Ale co být v terénu? Co když jsme přímo zemědělcem, eh, kterému jehož živobytí na tom závisí? Mr. Vince, please. Děkuji, pan Vincik. Eh, děkuji. Já souhlasím eh, s předřečníkem a musíme se na to dívat z pohledu lidských práv. Já chci říci, že nejenom vlk, ale i medvěd představuje nebezpečí. Během posledního měsíce medvěd eh, zabil 8 osob jenom za jeden měsíc. To je obrovská škoda. Hnědý medvěd vykazuje přemnožení. 80 těchto medvědů eh, žijí v těchto zmíněných čtyřech oblastech. Eh, 6500 až 10 eh, 000, to je odhadovaný počet v roce 2016. Eh, eh, vláda přišla se špatným rozhodnutím, že se zakázal odstřel a předtím se mohlo odstřelit 400 medvědů. Je jasné, že v Rumunsku už není medvěd ohroženým druhem a z důvodu směrnice o stanovištích eh, se nemůže zakázat odlov, ale tady se jedná o to, že tato zvířata ohrožují lidské bytosti. Pan Benber. Pan Bernhuber. Eh, já bych eh, se chtěl obrátit na pana Trouborsta. Vy jste řekl, že potřebujeme umělé zachování ale tady se hovoří, nebo je dobré zachovat příznivé eh, zachování populace, ale kde stanovíme hranici mezi populacemi a mezi hranicemi? Nemůžeme to jen tak schrnout. My jsme si nyní eh, vyslechli eh, příspěvky, že, příspěvek, že z genetického hlediska máme pouze jenom populaci. A proč tady odlišujeme různé ty populace, když máme jednu skupinu. Tady se hovořilo o závažných škodách na Eh, populacích eh, chovnost skotu a zde bychom mohli přijít s opatřeními. Jak bychom to definovali? Eh, protože pokud máme třeba ve Francii či v Rakousku populací ovcí a tam nemůžeme dosáhnout vyššího procenta, a je, tady přeci nejde o to, že bychom nahradili celé to stádo. Jak se toto definuje? Paní Sandro? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane profesore Truba, jste, jste zmínil, eh, odkázal na směrnici a Habitat, která, eh, kterou se zahájila tato striktní ochrana, ale také článek 16, který umožní členským státům trochu se odchýlit, ačkoliv ve velmi striktním rámci. Já jenom chci položit otázku. Zda dnes když víme, že členské státy mají stále menší manevrovací prostor, stále menší možnost se odchýlit této směrnice, protože to tu rozhod, takové rozhodnutí soudního dvora, které ještě více omezují tu derogaci, tak se táží, jestli členské státy mají snadný přístup k vědeckým údajům, které by mohly aktivovat tuto derogaci, které by mohly umožnit rychlejší zásah. Děkuji paní Agiar. Děkuji, paní předsedající. Přítomnost eh, vlka je v nesouladu se zemědělstvím. V roce 2018 ztráty zemědělců z regionu Avila, což je ve středu Španělska, činily 5 milionů eur. Tato přítomnost eh, vlků velmi eh, poškozuje populace na venkově. Evropská unie prostřednictvím nástrojů, jako je program LIFE eh, v Andaluzii na jihu, eh, poskytuje iniciativy a vlastně se to prezentuje, jako kdyby byl vlk, byl nějaký domácí mazlíček. A existují oblasti, kde vlci ne, není možné soužití s dobytkem. Chtěla bych vědět, zdali experti si myslí, že politika EU není koherentní, protože sleduje různé cíle. My chceme, aby se upravila směrnice pro stanoviště, aby se stanovilo, že eh, lov, eh, vlk je lovnou zvěří. Děkuji, pan Jár. Eh, děkuji. Mám ještě dva dodatečné dotazy. Eh, tady se hovořilo o plánech pro populace v EU. Máme v EU vnitřní trh a, a zdá se, že eh, vlk může využívat tohoto eh, vnitřního trhu. A potom druhá věc. Máte nějakou definici pro takovéto vlky, které řešíme z hlediska chování? A potom jsem se ještě chtěl zeptat, máte eh, nějakou eh, představu ohledně toho, když hovoříme, že kam by ten vlk měl patřit, tak máte představu o tom, kam by ten vlk patřit neměl? Děkuji, pan Bušman. Eh, děkuji. Vlci aktivně přispívají k vitalizaci a zachování ekosystému pozorování ukázalo, že vlk přispívá ke zvýšení rozmanitosti. Nejedná se pouze o příspěvek k biodiverzitě ze strany vlku, ale je to důležité pro floru a faunu. Zde eh, vlastně ta debata eh, se věnuje dvou tématům. Za prvé nebezpečí eh, pro lidi, tady se hovořilo o těch pohádkách, a potom takzvaná ta užitková zvířata je důležité, abychom zminimalizovali škodu eh, pro člověka, eh, protože eh, samozřejmě potom jsou zvířata vydána na pospas vlkům. Je důležité se zde zmínit o tom, že věci nejsou v souladu. Pokud jde o odstřel vlků, to nemůže být v popředí, ale co je důležité, je chránit užitková zvířata. A nyní eh, poslední dotaz od pánů poslanců, pan Kristensen. Děkuji. Já jsem Dán. Eh, my už přes 100 let jsme vlky neměli a Eh, poslední dva roky máme zpátky 10-20 eh, vlků a zemědělci jsou velmi frustrovaní. A oni se velmi zlobí a můžeme to pochopit. Musíme se podívat, jak to vypadá v reálném životě. Oni se opravdu velmi zlobí. A já navrhuji, že bychom měli být schopni regulovat populaci vlků, do té míry, eh, že eh, škodí, ale úplně odstranit. Děkuji. Ještě tady máme také eh, příspěvek od SV, Evropského hospodářského sociálního výboru a od Evropské komise. Tak, tak jenom s Děkuji. Já bych rád mluvil nizozemsky, kdyby to bylo možné. Jsem eh, členem eh, německého, eh, nizozemského svazu chovatelů ovcí. A, chci zeptat pana Trauborsta, je to ve spojitosti s prvním a druhým panelem tady. V prvním panelu se hovořilo o kritériích pro eh, životoschopné eh, skupiny vlků a vy jste říkal, že jsou možnosti, aby národní vlády také něco dělaly s, s počtem vlkům. Musíme teď v Nizozemsku čekat, eh, dokud budeme mít životaschopnou populaci, protože ty vlci, kteří nám, nás napadají, jsou z německých populací. Čili eh, jakou možnost má eh, národní vláda, eh, když tady nějaká skupina vykazuje přeshraniční chování? Děkuji. Děkuji, to zatalce z Ekosoku a, a takže teď dávám každému z vás dvě a půl minuty, abyste mohli odpovědět, protože nám dochází čas. Dobré, tak to, bylo, eh, to byla široká paleta otázek. Některé z nich mohu spojit, myslím. Jedna otázka je, proč ta kritéria nefungují v praxi? Proč máme problémy s implementací? Pro ty výjimky zejména. A tady bych řekl, že eh, judikatura Evropského soudního dvora, podle eh, níž je třeba tu směrnici eh, vykládat a aplikovat, ukazuje, že čím více je vlků, čím lépe se jim daří, tím větší prostor členský stát dostává pro jejich likvidaci, pro jejich odlov. A ta přirozená tendence je, že v oblasti, kde vlci působí problémy, je tendence minimalizovat populaci vlka a potom pro eh, u, u každé navrhované výjimky eh, se navrhují, eh, se, se naráží na právní problémy na soudy. Takže já bych opravdu se snažil maximalizovat vlčí populaci, pokud chcete flexibilitu pro orlov vlka. To říká zákon a to eh, souvisí i s tou otázkou eh, územního plánování. Eh, územní plán pro vyloučení vlka z některých oblastí je problematický tam, kde platí příloha 2 a 4, což je většina míst, kde se na to pomyšlí. Nicméně bude eh, větší příležitost zavést nějaký takový eh, regionální územní plán, pokud se bude velkom opravdu velice dobře dařit v tom členském státu a v eh, přeshraniční populaci do které ten daný členský stát patří. Potom tady ten, ta, ten příznivý stav ochrany. to už máme eh, docela jasné, ale ne úplně. Ohledně toho, jaký přístup zaujbout. Je jasné, že ne každý členský stát, vezměte si Nizozemsko nebo Rakousko, má přísnou povinnost dosáhnout eh, příznivý stav ochrany vlka z nedávné eh, judikatury vyplývá, že lze přijmout eh, přeshraniční přístup k té populaci vlka, která se vyskytuje v daném členském státě, ale nelze říci, že by Nizozemsko eh, řeklo, my necháme naši jednu smečku a necháme na Německu, aby se snažilo dosáhnout tu úroveň ochrany takže eh, určitě má eh, smysl si stanovovat eh, úroveň, tedy cíle na úrovni přeshraniční populace a rozdělit si ty vlky na jednotlivé země. Potom je snažší, tam, kde se navrhuje nějaká vlf, likvidace vlků, je snažší říci, že to nebude mít negativní dopad na úroveň ochrany, zvířete a, a potom tedy um, bude možné udělit výjimku. Děkuji vám pro, mnohokrát, pane profesore Trauborste, eh, za eh, skvělé vysvětlení. Teď pan Kajola. Děkuji. Byla tady otázka Eh, toho, kam patří a kam už ne. A to je velice politická otázka, ale já si myslím, hm, že my je chceme mít tak trochu v divočině, ale oni jsou tam samozřejmě, ale nedrží se jenom tam ještě nám eh, eh, expandují do eh, kulturní krajiny. Na venkov, který je roztříštěný různou lidskou infrastrukturou a, a daří se jim tam docela dobře. A v mnoha oblastech nejsou úplně chtění, jsou poměrně nechtěnými prvky v lidském prostředí. Já myslím, že by mělo být eh, rozumné. Bylo by smysluplné eh, vytvořit mapu oblastí. Už jsou nějaké eh, mapy dílčí, ale udělat nějakou takovou obecnou pro rizikové zóny, to znamená tam, kde, jsou, kde je pravděpodobnost, největší pravděpodobnost konfliktu a škod. Protože vlci v Jižní Evropě jsou většinou v horách. No ale stále častěji e, schází do nížin v severní Evropě. se vlci například v Finsku eh, rozšiřují na jeho západ, kde není jenom les kdy eh, v zemědělství. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore Kajolo, eh, děkuji oběma našim expertům. A teď máme necelou půl hodinku na třetí panel. Ale eh, každopádně ji prosím sledujte. Bude mu předsedat předseda výboru Agri, pan Norbert Linz. Mnohokrát děkuji eh, kolegy, kolegům a kolegyním za vedení eh, toho stávajícího panelu. Děkuji také za silné zastoupení, eh, zejména členů mého výboru. Když se podívám tady na rozdělení kompetencí a potom také zájmu a přítomnost, tak myslím, o tohle musím zmínit o tom, jak jsme vystavili toto eh, slyšení. Milé kolegyně a kolegové, ve třetím panelu se teď dostáváme k otázce, jaký vliv má vlk na životní prostředí a na venkovskou populaci, na obyvatelstvo na venkově a otázkou eh, koexistence eh, chovu užitkových zvířat někdo tady hovořil o, o chovu užitkových zvířat, no podívejte se, jak to sladit vlkem. A také e, zóny bez vlku. Myslím, eh, že tady máme dva eh, odborníky a ty bych navrhl sedm minut na každého. Bychom měli prostor na debatu. Nejdříve je tady doktor John Linnell. Mm z Norského institutu pro výzkum přírody, eh, oddělení terestriální ekologie a autor mm, pokynů pro eh, řízení populací velkých masožravců v Evropě. A potom také eh, je to autor mm, k publikace k zpětnému příchodu vlků do Evropy a potom paní eh, Budou ehm, je tady eh, ehm, předsedkyně pracovní skupiny pro eh, chov ovcí Evropského svazu zemědělců a také aktivní chovatelka s 500 ovcemi a 750 hektary půdy. Petro Lidané, máte slovo. Děkuji vám za možnost eh, opět navštívit Evropský eh, parlament. Já jsem asi eh, hodně řešil v na dřívějším životě, že musím hovořit všude o konfliktech, tam kam, kamkoliv se dostanu, ale bohužel můj život hm, prostě je, že musím hovořit jenom o konfliktech. Takže snažím se k tomu přistupovat pozitivně. Teď máme tady nějakých 17 tisíc vlků v Evropě. To je jednoznačně jeden z největších úspěchů ochrany životního prostředí, eh, které eh, máme v Evropě, ale něčí úspěch eh, je pro někoho konflikt. A myslím si, že je opravdu důležité, abychom nebyli příliš naivní, protože ty konflikty jsou reální a velice složité. Slyšeli jsme tady všechny ty příspěvky dnes. Tyhle konflikty mají dopady na život a živobytí lidí. Je důležité eh, strukturovat to, jak chápeme ty konflikty. Můžeme rozdělit eh, mezi tedy eh, ty hospodářské a sociální konflikty. Když určitě někdo zažívá obé zároveň. Tu ekonomiku lze vyjádřit poměrně snadno, pokud jde o dobytek a ovce. Ve zprávě, kterou jsem parlamentu napsal na minulý rok, jsme zjistili, že v členských státech bylo zabito asi 20 tisíc ovčí Nebyly tam některé velké země, takže možná, že nakonec to bude 25 tisíc. To je jenom 0,05 eh, stávající populace eh, obcí v EU. Takže to rozhodně neovlivňuje hm, výrobu, ale když se podíváte na eh, úroveň lokální, tak tenhle dopad je velice reálný, je mnohem silnější, takže je tady silná asymetrie toho, jak, kam to dopadá. A řada zemědělců to potom vnímá jako eh, velký lokální problém. A klíčové je mm, uvědomit si, že ten vlk nejedná sám. Ten vlk přichází po všech těch dalších výzvách, eh, kterým malí zemědělci v Evropě žijí, ať už v horách, nížinách, drobní chovatele zvířat mají před sebou eh, spoustu výzev to je, eh, velké to poslední, eh, to je ta poslední kapka, a podívej se, VTO, eh, společná zemědělská politika, to jsou takové abstraktní věci, to si myslí zemědělci, že nemůžou ovlivnit a přijde vlk a je to symbol kumulace frustrace z různých zdrojů. Takže když se zemědělec rozšiřuje, rozčiluje na vlka, tak si snažte poslechnout, co to vlastně je. Je to jedna z mnoha dalších frustrací. A pokud odhlédneme o... Pokud by změnilci, eh, eh, pokud by vlci zmizeli, tak pořád by zemědělci čelili, čelili těm problémům, těm eh, skutečným problémům, které jim působí obavy. Takže prosím, snažme se držet vlka v rámci těch celkových výzev, kterým zemědělci čelí. Potom další je tady eh, problém s eh, chovem eh, s, tedy s chovem živých zvířat. Víme, že tady velký problém. Je možné snížit dopad vlků na dobytek. Není to levné, není to snadné, ale lze to pokud, když se chce, tak to jde minimalizovat ty ztráty. Ne úplně na nulu, ale značně snížit. A myslím si, že hodně peněz, eh, které kontrolují eh, národní místní vlády, aby eh, financovali tyto, tento přechod. V většině zemí je tohle sekundární. Samozřejmě nemůže být to hlavní, hlavní obranou nemůže být všechno vystřílet. Samozřejmě eh, trošku větší problém je chov sobů eh, v severských zemích. To se velice těžko dělá. Tam eh, existuje málo ochranných opatření pro ochranu sobů před masožravci. Čili tady je daleko méně nástrojů k dispozici a zejména jsou tady ještě domorodé národy na severu, které se chovem sobu živí. Ale eh, konflikty nezaznamenávají jenom zemědělci, myslivci. Určitě vnímají eh, vlka eh, konfliktně. Jempo tady hovořil o dopadu vlků na lovecké psy. Možná je 50, 150 jich je za rok, to vypadá, že je málo, ale pro ty myslivce uh, přišlo o hm, psa, který je uh, členem rodiny, takže ten do, emocionální dopad je tady vel, velký. Potom samozřejmě eh, tohle je přirozené chování eh, masožravců, ale z pohledu myslivce to může být vnímáno jako, vnímáno jako konflikt. Nicméně eh, důležité je, že řada těchto konfliktů je interpretována i jako konflikty mezi skupinami lidí s různými hodnotami, s různou mocí, s různým intelektem, s různým strachem s lidmi, kteří mají eh, větší nebo menší eh, frustraci s styku se státní zprávou. A může to být, eh, může to být různé gradienty, sociální, vzdělanostní, a dokonce i politický, podle vašeho politického, politické orientace. Takže ty konflikty jsou velice komplikované, pokud jde o to, jak je rozdělena veřejnost. Není tady nikdo pro a nikdo proti to je opravdu chyba. Abychom si mysleli, že lidé jsou rozděleni velice eh, jednoduše na pro a proti. Eh, řada eh, z nich zažívá různý aspekt těch konfliktů ve svém kontextu. Nicméně za zavšítou frustrací a konflikty jsou velice odlišné a rozcházející se názory na to, jak by evropská příroda měla vypadat a jak by se měla používat a jaký, jakou prostoru eh, v krajině má eh, zemědělství. Na jednu stranu je tady eh, ta tradiční lobby a potom na druhou stranu ochranářská lobby. Takže ten vlk chodí po, tém, po, tom mnohem, po té mnohem hlubší dělící linii, která rozděluje společnost. Takže důležité je, abychom chápali ty konflikty. Víme, že jsou tady technická řešení, která jsou složitá. Potom jsou tady další řešení v podobě dialogu a debaty tedy. A, a potom určitě, eh, pokud budeme chránit eh, každého, velké také nikdy nezachráníme. Eh, prostě vždycky je třeba vést i politický dialog a najít ten správný nástroj na správném místě, abychom se pohnuli vpřed v rámci tohoto eh, velice polarizovaného konfliktu. Nikdo eh, z tohoto nemá eh, žádný přínos, když to bude vnímat jako konflikt mezi zemědělcem a ostatními. A proto závěrem bych řekl, že Koexistence mezi vlkem a člověkem je poměrně snadná. Mnohem horším je eh, koexistence mezi různými lidmi, různými skupinami lidí. My máme různé hodnoty a zájmy. A důležité je, abychom je eh, eh, konstruktivně a niancovaně prodebatovali a, poradili se o tom, jak dosáhnout vyvážené budoucnosti. Děkuji. A teď sedm minut paní Buder. Mm, merci. Děkuji. Zůstává nám jen pár minut, takže přeskočím poděkování. Já eh, skutečně chovám ovce. A není, nemám jich za tolik. Eh, Jejich... Monsieur Bergman d'avoir ouvert eh, avec les difficultés. Jenom 150 ovcí, ale vracím se k těm stejným problémům, které byly zmíněny ze Slovenska. Slovenska takže podívejte se napravo. Tam jsou přírodní a degradované le, um, travní porosty, ty jsou červeně, a když to pak překryjete s populacemi vlků, tak vidíte, kde jich je hodně těch eh, um, fragilních systémů, zranitelných systémů. Takže když se samozřejmě, že travnaté porosty zachycují uh, uhlík, a vzhledem k tomu, že tu ta klimatická priorita, tak zemědělství je v tomto řešením co lepšího než um, přežvíkavci, kteří mohou tímto způsobem spásat tyto oblasti. A vidíme že aha, tady máme také, také pro, vnímám problém s, těmi, s tím, co se děje, když jsou určité škody. Podívejte se na to, na, tu, na to mládě, které je žlutě, musíme myslet také na podmínky zvířat. A chci také hovořit o dopadu eh, stresu na chovatele. k tomu, že máme problém vůbec atraktivity zemědělského řemesla, eh, zemědělského odvětví. A bude pro, pro, nutno obnovit eh, ge, generační obnovu a tak dále. A zajistit, abychom měli zemědělce, kteří budou dodávat kvalitní produkty. No a jeden chorvatský zemědělec řekl, že stále těžší udržet lidi v této činnosti za podmínek kte- pracovních, které jsou jak ze středověku. To je velice důležité z hlediska e, generační obnovy. A pak je tu zejména ten dopad ve Francii, má, má země 25 let, má plány, takže myslím, že můžeme být určitou referencí na to, k tomuto tématu a ochranné, ochranné opatření jsou e, obrovskou černodírou na peníze a samozřejmě e, tam, kde je nejvíc ochranných opatření, tak tam je nejvíc útoků. Takže vlk se přizpůsobí jakýmkoliv opatřením preventivním a mys, myslím si, že já jsem tu slyšela dnes eh, dopoledne, že jsou to řešení, ale když se podíváme na Francie jako jeden členský stát, který měl mm, opatření od začátku, tak je to selhání, vlk se přizpůsobí, eh, pře, eh, dokonce se post, vypořádá i sepsy, sploty a tak dále. Máme stále více obětí. Tady teď odkazuje na Německo. Pardon, teď se mi nedaří postupit dál. Tady máme graf, vidíme skutečnou populační expozi. A tady vidíme, že je 15 000 útoků ve Španělsku. Ani ve Španělsku nejsou ušetřeny, eh, dokonce ani, eh, ani hovězí dobytek. A samozřejmě já už pomalu skončím, abychom měli čas na diskuzi. Ale Zemědělci mají velký vliv na ekonomiku i ekonomiku toho prostředí, v kterém jsou, živí samozřejmě lidi a kromě toho také nabízejí občanům a spotřebitelům a také za, zaručují biodiverzitu zemědělci. A nutit dnes je k tomu se chránit, protože se znovu vrací vlci, a zavádět to preventivní opatření, to pak vede k tomu, že ten, ta multifunkčnost použití zemědělského prostoru, venkovského prostoru degeneruje. Dochází ke konfliktům, protože jsou tu zóny, které jsou nebezpečnými zónami ve vztahu k těmto ochranným opatřením. Znovu se objevují problémy, konflikty, eh, konflikt, eh, setkání například turistů s, s divokými psy a tak dále. Dokonce se uvažuje o zavření některých stezek, protože a prostě oni ne, přes den potom nechtějí nechat projít lidi, že po, považují za nějaké nebezpečí protože jsou zvyklí chránit. A takže tohle je velký problém. Stále více a více psů potřebujeme na ochranu a vznikají z toho konflikty potom zase s lidmi. Takže pes možná není tím nejlepším řešením. Takže multifunkční použití eh, například horského prostoru, pohorských, horských oblastí to by si zasloužilo trošku sklidnění té situace. Já jsem ráda, že se konala parlamentu 18. března loňského roku konference. Tam byla takové společné prohlášení v Tánském, Estonském, Francii, Italském, Lotyšském. Víme, že výbor regionu se také zabývá a jsou tu určitě styčné body. Ale je důležité, abychom skutečně dali na stůl všechny, všechna fakta, abychom eh, našli řešení. Ale on to není, ne, ne, nejde o, to, o systém koexistence, ale koadaptace. A takže přicházím rovnou k závěru. Pokud občanská společnost evropská chce, aby eh, si produkty, eh, které jsou certifikované, jisté, zaručené, chtějí, pokud chtějí pohodu zvířat na úrovni domácích zvířat, pokud chceme udržet biodiverzitu, a víme, že 85% například těch ovcí jsou na polo uh, suchých oblastech, kde není možná jiná aktivita než tato. A pokud chceme účast zemědělství na klimatických cílech, nebo zachycováním, což mohou eh, v těch, eh, v těch travne, travnatých porostech, což mohou zajistit jedině ovce, tak musíme udržovat počty těch masožravců. Máme tu eh, medvědy také a další. Nesmíme tímto způsobem degradovat zaměst jednání chovatelů. A když je řeč o reciprocitě, ještě než skončím, tak my nechceme, aby se uh, eh, jaksi uh, eh, uh, lovili lvy, ale aby mohli hájit svá stáda. Reciprocita znamená, že vlk se musí naučit, aby bát člověka. Aby už prvního útoku bylo možné nějakým způsobem řešit. A takže jsou tu určité strategické volby a je důležité, aby vlk, jakmile uslyší psa, jakmile uvidí plot, tak si řekne, půjdu někam jinam. A je důležité, aby bylo možno mít výjimečná opatření, tak aby bylo možné reagovat na první útok. Frau Bodian, Děkuji. A nyní, než eh, začneme s kolem dotazů, eh, chtěl bych dát eh, slovo výboru regionů, abyste představili názor výboru regionů. Za slovo chci vám představit doporučení výboru regionu k pas, pastelectví jsme to eh, přijali jednomyslně v říjnu. A, a ochrana této aktivity je důležitá pro zemědělství na celém území. Abychom zachovali živé uh, sociální předivo uh, na venkově. Ale v mnoha zemích je problém, protože populace velkých masožravců rostou a ztráty, které způsobí, jsou značné a nadále rostou. Co se týče regionálních komunit, tak si žádají po komisi, aby případně revidovala směrnici Habitat na základě příští zprávy o stavu přírody, která má být publikována na začátku příštího roku. Některé populace vlků už dokonce ne, nemohou být ani považovány za ohrožené. A takže členské státy musí mít více flexibility, aby, aby spravovali své populace. Jak to zaznělo na výboru Agri ze strany finského ministra zemědělství. Přičemž ty mají nyní předsednictví. A my žádáme, aby strategie ve prospěch biodiverzity vycházela, se mohla opřít o nový fond na ochranu druhů které by mělo, měli vzít v potaz odškodnění škod, které způsobí velký masožravci, kteří eh, jaksi eh, konzumují stále větší a větší část rozpočtu. Například ve Francie ochrana stát a odškodnění převzal Národní institut pro agronomický výzkum eh, a to je 80 tisíc za vlka. UNESCO dokonce vyhlásilo pastorectví za eh, univerzální kulturní eh, statek, který si zaslouží ochranu. Vielen, vielen Dank. Eh, děkuji vám, pane Blanku. A nyní začneme s kolečkem pro dotazy. Chtěl bych vás požádat, abyste byli struční, ideálně půl minuty. Kolegyně Sander. Není otázka, ale jenom komentář Paní Budován, děkuji. Že jste se vyjádřila skutečně vášnivě. Řekla jste, jaké jsou výzvy v, terény, v terénu a musíme zůstat ucelení v našich rozho- rozhodnutích, více biodiverzity, více boje proti klimatickým změnám, zdravá strava. Takže je potřeba, abychom šli tímto směrem, až Eh, do konce. Bogovič. Děkuji, kolega Bogovič. Eh, děkuji eh, za slovo a děkuji za tento příspěvek, který byl podložený fakty. Děkuji za to, že jste to předložili v EP. Já jsem se sešel s mnoha oběťmi, které nesouhlasí eh, s těmito statistikami. V bloke, kde máme hodně vlků, každý pátý farmář, 20% farmářů zažilo útok. Když jsem se sešel s mladým farmářem, který zažil útok vlka 15 metrů od jeho domova a eh, ten vlk zabil eh, krávu, která vážila 400 kilo a měla sloužit k reprodukci tato kráva. A jeho děti to viděli. Je eh, důležité se dívat eh, na všechny tyto aspekty a nebýt z té bruselské bublině. Děkuji. Pár čísel. Říká ve Francii jsme se dozvěděli, že 30. října bylo 10 000 ovcí oficiálně zabitých vlkem. 10 tisíc. Oficiální. Ty fotky, které jste viděli, to jsou oficiální fotky. Takže eh, a zdá se, že se, jako by se to nepočítalo. Takže je tu velký stres uh, na uh, tedy uh, úrovni těch zemědělců, pojištění a tak dále a také ničení, protože jakmile uh, nějaké stádo je napadeno, tak je tam tak, pak takový stres, že jsou potraty potom. Takže 10 tisíc oficiálně zabito vlky, to je opravdu zvýšení úmrtí. A i když rozpočet Francie na ochranu je 24 milionů, 24 eh, tisíc, předtím to byly čtyři, Takže investujeme a nefunguje to. Takže pokud chceme ukládat uhlík, potřebujeme louky, potřebujeme trávu, potřebujeme ovce a potřebujeme tudíž řídit tyto populace vlků, abychom měli skutečné regionální řešení. Merci. Děkuji, pan kolega Rope. Vážený pane předsedo, eh, tu situaci bych popsal takto. Eh, někdo, eh, pro někoho to je radost, pro někoho to jsou muka. Těžko najít řešení. Otázka je, co se konkrétně navrhuje. Možná nastal čas eh, přijít s nějakým systémem zákazů, eh, protože jinak se budou zvyšovat počty vlků a musíme eh, najít nějakou střední cestu, najít rovnováhu. Možná bychom měli mít oblasti, které by byly prosty vlků pro zemědělce, a ten vlk by tam nesměl. A potom bychom potřebovali vědeckou podporu. Možná potřebujeme nějaké nové technologie, abychom chránili užitková zvířata. A nyní paní Schmidt-Bauer závěrem. Eh, děkuji, pane předsedající. Mnohokrát vám děkuji za všechny příspěvky a za poslední eh, kolo Um, děkuji především paní Budoan. Je jasné, kdo uh, žije ze zemědělství, kdo se tím živí a kdo o tom pouze hovoří. Eh, my se tady eh, zabýváme těmi chráněnými oblastmi. Slyšeli jsme, že v Rakousku je počet přes 8 tisíc a podle vašeho návrhu, co by bylo realistické, abychom mohli vytvořit ty chráněné oblasti. Eh, děkuji. My jsme na konci prostoru pro eh, otázky. Budeme mít tedy ještě několik minut tlumočení a potom budeme hovořit anglicky. Dávám slovo paní eh, Budoan, aby mohla odpovědět francouzsky a potom dám slovo panu doktorovi Linelovi, který bude hovořit anglicky. Comme je vous l'ai dit, je pense que... Jak jsem řekla, ten zemědělský svět a tak dále nezmění. Habitat je obrovským úspěchem, je to dobré pro biodiverzitu, ale dnes zemědělský svět chce něco jiného. My máme tolik úkolů, že musíme reagovat na očekávání občanské společnosti a že prostě musíme trošku ulevit tomuto neustálému tlaku nemůžeme mladé generace zemědělců uvrhávat do středověkých podmínek. Hovoříme o inovacích, o blahobytu v práci a tak dále. No ale co s těmi, kdo jsou takto vystaveni útokům e, těchto šelem? Ta koadaptace, to je něco, co fungovalo třeba na východě prostě eh, ten, bylo ta, bylo tam stádo, byl tam pastevec a vlk se držel daleko, protože se vědělo, že když se přiblíží, bude zabit. A oni si to otisknou potom do hlavy a naučí se to, vědí to. No a vlk je teď ultra chráněn, takže pro něj je daleko snaží, aby pronikl do nějakého velkého stáda, pěti, pětset ovcí, na stejné místo, protože my je všechny dáváme na jedno místo v noci. No takže predátor přijde a pro něj je to prostě eh, eh, rej, protože mm, něco, něco jiného je, když musí hodiny lovit jednoho muflona v horách a kdo ví, jestli ho vůbec chytí. Tak tohle je oproti tomu strašně jednoduché. Takže je důležité, aby se respektovalo eh, naše práce, abychom měli právo hájit eh, naše stáda a od prvního útoku, abychom měli právo střílet ostří, ostrými náboji. Je tu možnost zprávy přezraniční mise. Samozřejmě, že eh, pro něj, pro vlka je společný trh velice užitečný, protože může chodit kam se mu zachce je důležité zajistit, abychom mohli aby došlo k určité deklasifikaci a abychom harmonizovali eh, opatření, například ohledně ostré střelby, abychom byli schopni eh, z, posoudit, jestli to funguje. Ale opravdu zemědělec musí být jádrem tohoto eh, opatření a zaměření, ne obráceně. Zemědělský svět, svět chovatelů a tady nehovořím pouze o tomto, ale o všem, tak kolonizace, ta kolonizace, ten fond, který eh, na to slouží, tak to eh, už je všude. To už je i Masiv Central, i kolem Paříže a další departmány, kde jsou vlastně spíš, už to nejsou uh, ty migrační stáda, ale stáda na jednom místě. Přesně jako třeba u nás kdy máme vlastně těch 500, jsou to malá stáda postech, no a já mm, potřebuji eh, dva psy, celkem čtrn, na, na jednu skupinu, celkem 14 psů. A těch 14 psů, ty pak... Já jsem ve vulkanickém parku, no a to je ochrana, ochrana území UNESCO. Ale když tam pak přijdou turisti večer, no tak je někdo pokouše. Takže to není kompatibilní. Merci. Merci beaucoup. So, vielen, vielen, yeah, yeah. vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt die Übersetzer entlassen. Ähm,